Halo. Já tě teda neslyším. Halo, halo? Já tě slyším jenom, že sedíš vedle, ale to je všechno. Skutečně? No. To je zvláštní. Ne, ne, už tě slyším. Dobrý. Řekni jo? To. Já mluvím celou dobu. Ne, asi si pustila zvuk. Halo? Jo, teď Dámy a pánové, euh, Vážení kolegové, dobrý den. Dnes mezi námi máme pana Klampenauera, který má na starosti Eh, vedení útvaru kapacit civilního plánování a provádění. A pak tady také máme zástupce eh, NATO, pana Šie. A vzhledem k tomu, že jste dostali program jednání, Chtěl bych tady jenom učinit několik rychlých oznámení, abych vám nejprve sdělil, že 15. října mezi námi bude pan Weiss, který má na starosti vedení Evropské obrané agentury jedno jednání plánované s admirálem Hudsonem, který vede operaci Atalanta, a která se měla konat v říjnu, byla zatím tedy odložena. Snažíme se najít nové datum, nový termín, abychom mohli toto zajímavé setkání s admirálem Hocnem uskutečnit. Dále Předpokládáme také návštěvu na Mezinárodním sekretariátu NATO ještě před koncem roku. Také pracujeme tedy na eh, tom, že hledáme vhodný termín, zřejmě v listopadu. A dále na závěr tohoto jednání se sejdou koordinátoři a budeme hovořit zejména o otázce návštěv v zahraničí, protože se potýkáme s určitými problémy, pokud jde o kvóty. Vzhledem k tomu, že téma je nesmírně tedy důležité a podstatné, vítám tedy pana Klappenhavera, který vede CPCC, což je tedy zkratka, kterou nám jistě dál vysvětlí. Vzhledem k tomu, že je tady celá řada nových členů, myslím si, že by bylo užitečné připomenout našim parlamentním kolegům i mně, jaké je složení, jaké jsou pravomoci CPCC a také civilní operace, které provádíte. Celkem jich probíhá 10 v současné době a vy zajišťujete samozřejmě jejich follow-up, ale také plánování a ke všem těmto tématům si myslím, že bychom velmi rádi tedy si vás vyslechli ponechávám teď tedy slovo, pak samozřejmě ponecháme prostor pro otázky. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne. Um, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem eh, skutečně velice posen tím, že mohu předstoupit před eh, to podvýbor v této velice časné době nového parlamentu. Dovolte, abych eh, nejprve vám řekl něco o eh, naší organizaci CPCC a o své práci jako práci velitel civilních operací Evropské unie. Za druhém potom vám eh, představím určitý přehled eh, našich misí, za které nesu zodpovědnost a soustředím se na ty tři nejdůležitější, to je Gruzie, Kosovo a Afganistán. Eh, ty ostatní přeskočím, ale potom během diskuse se můžeme i k těm ostatním, myslím, vrátit. Za třetí budu hovořit o určitých problémech, které, před, které máme před sebou a které musíme řešit. Eh, mise organizované CPCC eh, byly zahájeny vlastně před 6 lety, kdy jsme měli vůbec první podobnou misi pro řízení krize Eh, byla to ta policejní mise, kterou jsme převzali od OSN. Od té doby došlo k významnému nárůstu těchto misí. V současné době eh, máme již 15 eh, zahájených misí. V současné době Evropská unie organizuje 10 misí, jednu dělá Evropská komise a devět spadá tedy pod moji organizaci. Eh, tyto mise se, se realizují na třech kontinentech, eh, to znamená v úplně eh, různých politických a geografických podmínkách. Celkem se jedná o 2500 civilních pracovníků, kteří se zúčastní těchto misí. Jestliže k tomu přidáte ještě místní obyvatelstvo, tak se jedná o 4000 lidí, kteří působí v zahraničí. Těchto 2500 Lidi, kteří jsou vlastně jakýmsi mezinárodním personálem. Tito lidé pochází z členských států a také eh, ze strany třetích eh, států. Naše mise pochopitelně vycházejí eh, z pozvání těch zodpovědných orgánů na druhé straně. Asi jste obdrželi určitý přehled informací o všech těchto misích, to by mělo být obsahem té brožurky, kterou máte. Ty mise, které um, provádíme, jsou poměrně složité, eh, skutečně se ve velice obtížných podmínkách, ať už je to tedy v Afganistánu, v Gruzii nebo v Kosově. Z těch policejních misí eh, jsme přešli na operace, které mají na starosti civilní bezpečnost, reformu policej, policejní a také vězeňské záležitosti. To je logické, protože všechny tyto oblasti, eh, to znamená od bezpečnosti po justici až po celní úřady, jsou propojené, my tomu někdy říkáme jakýsi řetězec těchto různých služeb. Jinými slovy, jestliže se chcete skutečně zabývat eh, a prosazovat eh, vládu zákona a eh, zlepšit situaci v těchto složkách, pak je potřeba tyto věci dělat komplexně. Některé věci v podstatě souvisejí s jenom s poradenskými službami, někdy to souvisí s příměřím, jako to například v Gruzii. Eh, v Kosovu naopak jsme prováděli některé exekutivní, policejní a eh, justiční funkce. My k tomu máme příslušný mandát. Eh, využíváme lidských zdrojů ze všech 27 členských států, to je naše silná stránka, máme státní zástupce, máme policii, máme soudce, ti všichni jsou nám k dispozici a já jsem skutečně velice hrdý na to, že se jedná o e, mise, na kterých se zúčastňují a na které přispívají všechny členské státy. V tomto kontextu je potřeba se zmínit o tom, že dochází k nárůstu těchto misí, e, že dochází také k, k tomu, že jsou velice, tyto mise stále složitější a proto je potřeba, abychom měli zcela jasnou veli, e, strukturu velení. Eh, velitel těchto misí musí se právě postarat o to, aby existovalo propojení eh, mezi výborem, který poskytuje strategické vedení a těmi faktickými misemi, které potom to převádějí na operativní eh, záležitosti. Mým úkolem je plánovat a zahajovat eh, všechny, eh, všech těch devět misí, které spadají pod eh, naši organizaci. Jsem zodpovědný přímo nejvyššímu zástupci. Jak jsem již řekl, v rámci naší organizace CPCC e Mám eh, k dispozici více než 60 lidí, včetně státních úředníků, eh, některých aktivních policistů, diplomatů a technických odborníků. Jinými slovy, jedná se o jakousi směsici různých lidí, kteří dohromady vytvářejí velice nadšený tým. Jsou to lidé, kteří jsou vysoce motivováni a velice jsou pracovití. Eh, účel našich misí je zcela jasný. Naším úkolem je stabilizovat eh, krizové oblasti tím, že zlepšujeme civilní bezpečnost eh, a staráme se o to, aby bylo dodržováno právo a zákony. Domnívám se, že tato práce, jejich cílem je stabilizovat věci a také postarat se o bezpečnost civilního obyvatelstva. Souvisí také s naší bezpečností, to znamená s bezpečností obyvatel Evropské unie tím, že pomáháme eh, posílit stabilitu a, za, za, a eh, za, zákona, eh, snažíme se nějakým způsobem pomoci těmto státům řešit situaci, která vznikla v jejich zemích. Je to velice zásadní úloha, kterou, před, kterou máme před sebou. Je to také úloha, která je velice dlouhodobá. Eh, co se týče té strategické role v oblasti stability a, a bezpečnosti, je věc, která již byla zaznamenána. Sem patří eh, také spolupráce s hlavními spojenci, jako, je, jako jsou Spojené státy, Kanada a další země a regionální partneři. Spojené státy jsou ochotné eh, pracovat pod naším velením a to je věc, řekl bych, výjimečná. Je to případ Kosova, kde toto funguje docela dobře. E, v tomto rozdrobeném světě, ve kterém se pohybuje mnoho aktérů a kde jsou velice často konfliktní e, cíle, e, právě v takovémto světě musíme sehrávat tuto úlohu stabilizační stabilizační. To je také zásadní pro naše mise. Potřebujeme k tomu mít různé nástroje, které nám Eh, umožňují podporovat také finanční a diplomatické snahy, ke kterým dochází v Evropě. Eh, Evropa eh, věnuje asi 11 miliard euro, euro právě do této oblasti. A možná, že bych měl říci, že to se týká také bilaterálních programů. Ovšem, kdybychom tyto zvážili, tak těch peněz bude ještě daleko více. Co se týče řízení krize? Eh, pod druhým pilířem. Tady eh, se jedná o 250 milionů euro ročně. Eh, I když je pravda, že toto představuje poměrně malý rozpočet, pokud to srovnáme se všemi těmi rozpočty, které souvisí s vnějšími aktivitami EU, jsem rád, že tento rozpočet nám umožňuje <clears throat> plnit své povinnosti. Co se E, týče e, e, vlastní finanční položky, která je na to vyčleněna, to je věc, která má naprosto klíčový Eh, smysl pro nás. Já jsem jí řekl, že máme na starosti dva a půl tisíce lidí, kteří pracují a abychom mohli rekrutovat další lidi, potřebujeme mít určité finanční pobídky, protože někdy pochopitelně působí to lidé ve velice rizikových oblastech bez, eh, přísluš, bez eh, možnosti být společně s příslušníky své rodiny a tak dále. A jak například ukazuje příklad Eulexu v Kosovu, kde jsme měli svou první výkonnou misi, tam potřebujeme také specializované vybavení a to se pochopitelně také financuje z tohoto rozpočtu. Tento rozpočet je e, víceméně k dispozici, i když je potřeba, abychom vždy měli nad tím stanoveným rozpočtem i ještě marži určitou, která nám umožňuje, abychom reagovali i na neočekávané události. A já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste nás podpořili v našich snahách i rozpočtově. Nebudu před vámi skrývat, že i my máme pochopitelně své problémy. A jeden z těch problémů e, souvisí s těmi finančními pravidly. Společně s komisí v současné době se touto otázkou zabýváme. Snažíme se zjistit, jakým způsobem bychom mohli tyto věci přizpůsobit tak, aby byly kompatibilní e, s potřebami rychlého nasazení. Mám tím na mysli jako, eh, takové věci, jako například efektivní rámcové smlouvy nebo otázku eh, skladu a tak dále, protože jestliže používáme ty standardní postupy, tak eh, někdy trvá 6 až 8 měsíců, než můžeme reagovat, což je pro nás příliš pozdě. My potřebujeme reagovat rychle. Příští rok eh, finanční eh, regulace Evropských, eh, Evropské unie budou revidovány a myslím si, že pro nás to představuje velice důležitý okamžik, protože Eh, podle těch současných regulací a, na, a také podle pravidel, která upravují eh, veřejné soutěže, je pro nás velice těžké zvládat situace, kdy právě reakce musí být mimořádně rychlá. Doufám, že ten rozdíl mezi politickými očekáváními a těmi finančními regulacemi souvisejícími s veřejnými zakázkami budou nějakým způsobem řešeny v rámci této revize. Teď bych chtěl pohovořit o těch třech důležitých misích, o kterých jsem již hovořil a které které považuje za nejdůležitější a které mají také z politického hlediska největší viditelnost. Vůbec nejobtížnější tato mise je mise v Afganistánu. Myslím si, že o tom nemusím dlouze mluvit. Myslím si, že všichni víme, jak vypadá situace v Afganistánu. E, to prostředí je skutečně mimořádně obtížné je to obtížné eh, ze tří důvodů. Za prvé, tady existuje eh, určitá nejistota související s nedávnými prezidentskými volbami a to, jaký to má eh, dopad na stabilitu Afganistánu. Dále potom je to otázka bezpečnosti hlavního města Kábulu, což pochopitelně také stěžuje naše operace Eh, navzdory těmto problémům, ale musím říci, že naše mise v Afganistánu eh, plní eh, své úkoly teď daleko lépe, než tomu tak bylo na začátku. My se před několika lety, a to na všech úrovních, ať už na strategické úrovni, to se jedná té policejní reformy, nebo na úrovni taktické. Například my se eh, pomáhá modernizovat policejní síly v Kábolu, zlepšit bezpečnost a postarat se o to, abychom byli schopni rychleji reagovat na to, k čemu v Kábulu dochází. Snažíme se eh, tento projekt eh, používat, používat i v jiných eh, afgánských městech. K tomu jsme používali také finanční pomoci Spojených států. a OSN, což ukazuje, že máme důvěru. Ehm, kromě toho také provádíme protikorupční plán a e, děláme také trestní spravodajskou činnost. Jsem velice rád, že mohu říci, že EOPOL je v současné době používán jako hlavní aktér, hlavně v oblasti reformy policejních sil. Um, a také uznávána naše větší přítomnost v této zemi. Kromě toho bych ale měl také říci, že UPOL se uh, nezúčastňuje eh, akcí, jejich cílem je udržet určité území před Talibánem, protože to by eh, vyžadovalo další vojenskou pomoc a vojenskou logistiku, na což nemáme prostředky. Takže se soustředujeme hlavně na civilní záležitosti, na policejní věci a na justici. Posílili jsme své síly, eh, máme 270 mezinárodních pracovníků Eh, ale členské státy zatím nám nedali k dispozici ty plánované počty lidí. Mělo bych je být 400 Nicméně naše organizace bude za pomoci současného předsednictví dále pracovat na této otázce a doufáme, že nám budete vy také v naší argumentaci pomáhat. Eh, často se znáší otázka eh, koordinace práce policie v Afganistánu tak eh, dá se říci, že teď, když se blíží nová výcviková mise NATO, tak to samozřejmě bude souviset také eh, s bezpečnostní kapacitou eh, Afghánistánu, vlastní kapacitou. Naše policejní složky zde budou sehrávat velice důležitou roli a předpokládáme, že to bude úspěšné. V Afganistánu se věci ode, jak si vyvíjejí správným směrem, ale potřebujeme více zdrojů. Kosovo, to je eh, mise, která je větší než všechny ostatní mise dohromady. Máme tam 1650 eh, eh, zaměstnanců, lidí pouze s exekutivním mandátem. Týká se to policie, justice, Eh, vězeňství a dalších. Máme tři cíle, tři hlavní cíle a ty bych eh, trošku rozebral. Eh, jsou to stabilita, reforma uplatňování práva a organizovaný zločin a korupce. Je to samozřejmě součást širší strategie EU a sice v rámci přípravy západního Balkánu pro členství v Unii. E, tyto cíle si vyžádají e, neustálý, trvalý, e, trvalou spolupráci kosovských úřadů, no a samozřejmě také podporu politických aktérů Evropské unie. A já musím říci, že také politická úroveň se poměrně silně angažuje v této misi. Ehm, přesto eh, ještě eh, máme trošku potíže s vlivem na srbskou komunitu na severu Kosova, čili tady je klíčová spolupráce s srbským prezidentem Mladěčem. A nyní eh, ke Gruzii, k naší tamnější misi tato mise eh, se uskutečnila od, uskutečně od loňského září, eh, vznikla během rekordních tří týdnů a myslím, že podařilo se přispět touto misí ke stabilitě v oblasti eh, de facto ruská armáda se stáhla za administrativní hranici a naše mise se stává faktorem stability, což eh, začíná oceňovat také gruzínská vláda. Nicméně problémy přetrvávají. taková to mise nemůže vyřešit úplně všechno. Já se nicméně domnívám, že eh, ta mise je velice důležitá proto, že další pozorovatelské mise eh, mají tedy oboru v OSN, ale e, v Gruzii jsme jediní jako Evropská unie, kdo nese zodpovědnost. E, naším cílem je tedy vytvořit konsensus e, nebo jakési pokojné vztahy mezi angažovanými stranami a také se snažíme uplatňovat ženevskou dohodu o prevenci incidentů. Dále je důležité v Gruzii to, že pokračujeme v patrolování v citlivých oblastech ve dne v noci a jsme v permanentním dialogu s, ministrem, s ministerstvem obrany a vnitřních věcí. A my tedy máme s ním uzavřené smlouvy na, o poskytování informací, které potřebujeme. Teď dovolte, aby velice stručně jenom zmínil další mise. Tak především máme dvě mise na palestinských územích. Jednu na hranicích pásma Gazy, čili mezi Gazou a Egyptem na této hranici. Tato mise by měla fungovat tedy z místa, z města Rafy, ale z politických důvodů je tato mise momentálně prakticky u ledu. Co to problémy mezi Hamasem a Izraelem na jedné straně, na druhé straně Hamas Egypt, čili to je jenom tak, abyste měli zhruba pojem o tom, o čem to je. My tam e, zůstáváme, udržíme tam kapacitu a také je to jakési ujištění pro palestince, že pokud by došlo k nějakému politickému rozhodnutí, budeme eh, schopni asistovat. Takže my jsme tam na to, abychom pomáhali, ne abychom tam udržovali ten zamrzlý stav. Druhá mise se nazývá COPS. Je to koordinovaný, koordinovaná eh, kancelář pro spolupráci s palestinskou policií, čili tady to jde o Eh, předávání zkušeností a našich znalostí podpora toho, aby se palestinci vytvořili vlastní civilní policii. Eh, tato mise je relativně úspěšná, což uznávají jak palestinci, tak Izraelci. Zvyšuje se takto bezpečnost pro občany na západním břehu Jordánu a eh, myslíme si, že tato mise má budoucnost. Další misi máme v Iráku, to je ten Just Lex, která vyškolila 2700 policejních a eh, policejních a justičních eh, eh, tedy personálu pro policejní a justiční složky. K jejich školení dochází na území jednotlivých členských zemích a probíhají tam tedy kontakty na vysoké úrovni. Dále naše nejstarší mise je policejní mise v Bosně. My bychom ji asi měli prodloužit o čtyři roky, takový návrh už zazněl a je to záležitost, eh, která se eh, tedy komunikuje s ministry vnitra a dalšími. Takže tady budeme nadále pomáhat. Dále máme dvě africké mise. Jednu v Kongu, která pomáhá vládě v Demokratické republice eh, formovat policejní sbor a další máme v Guinea Bissau, což je mise, která pokrývá celou eh, plejádu bezpečnostních otázek, včetně vojenských. A zde eh, čekáme eh, od tamnější vlády na schválení rozšíření našich, naší mise, čili tam došlo k nějakým incidentům, také k dvěma zabitím, dále se konaly prezidentské volby, připravuje se legislativa a my tady eh, v tomto spolupracujeme. Čili tolik eh, naše mise. No a když dovolíte, eh, ještě bych se zmínil o výzvách. Vidím pět takových výzev. První je čas. čas ten skutečně je důležitý při budování eh, profesionálních eh, právních institucí, eh, zejména tam, kde je nedostatek zdrojů. Já to říkám, protože my skutečně musíme udržet naše úsilí, dlouhodobě udržet naše úsilí, tak, abychom skutečně měli nějaký vliv. Čili my potřebujeme skutečně dostatek času, aby ten efekt se mohl dostavit. E, druhá výzva je rostoucí počet misí. Samozřejmě to jsou výzvy v oblasti řízení pro nás, ale také výzvy pro české země, e, které žádáme o to, aby poskytli příslušný personál. A v posledních šesti letech jsme v našich misích z desatero násobili eh, lidské zdroje, čili ze 300 na 3000 téměř. Eh, potřebujeme eh, kvalitní policejní pracovníky, soudce, prokurátory, dále potřebujeme logistiku a tak dále. Těch expertů není mnoho a eh, často tady jsou to experti, ale prostě jejich expertíza se nemůže uplatnit eh, úplně ve všech eh, zemích stejně. Čili toto je mm, docela vážný problém a proto je důležité, aby pokud dojde k politickému rozhodnutí posílit naše mise, tak Eh, budeme potřebovat, eh, aby, eh, až tedy budeme zase žádat posílení personálu, tak aby skutečně to mohlo nastat, abychom měli podporu. A v tom nám můžete pomoct a vy nám můžete pomoci také tím, že budete také komunikovat toto do svých národních parlamentů. Pak máme provozní plánování, to je třetí výzva. Eh, samozřejmě eh, ten plánovací proces eh, se nám rozrostl. My jsme, že v loňském roce také měli krize, které si vyžádali velice rychlé zásahy. A abychom si počínali profesionálně, tak určitě budeme potřebovat pomoc od našich vojenských kolegů, ale také budeme potřebovat civilní plánovače. A experty na civilní řízení, to je velmi specifická úloha. E čtyřka to je procurement, neboli e, nákupy, pořizování e, materiálně technického E, To, co máme, tak to není dostatečně dostatečné pro zabezpečení všech dodávek a tak dále. To je už dlouhá léta eh, problém, se kterým je konečně třeba něco udělat. No a pátá výzva, ta je zcela jasná. Naše mise by se neměly stávat náhradou politiky. Eh, prostě to, že někde budeme mít misi, to neznamená, že můžeme zapomenout na zahraniční politiku a diplomaci. Spíš naopak. Jestliže máme někde nějakou misi, tak ta potřebuje silnou politickou podporu, tak abychom byli schopni dosahovat cílů. A ještě bych na závěr řekl jeden bod. Největší výzva je to je eh, budování nových standardů a nových institucí. A tady hodně závisí na politické vůli, eh, zralosti a schopnostech lídrů, s nimiž pracujeme přímo na místě. Eh, my je musíme přesvědčovat o všem, co děláme. My potřebujeme jaksi prodat našim partnerům eh, trvalá a fungující bezpečnostní řešení. Eh, to jako operativci sami nedosáhneme, potřebujeme proto politickou podporu členských zemí i evropských institucí. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji za tuto příležitost. Děkujeme, pane řediteli. To bylo opravdu velmi úplné vystoupení a my se teď s kolegy podíváme na otázky, které budou možná některé velmi strukturální, některé se budou týkat určitých jednorázových otázek. E, například pokud je třetí země, které se účastní těchto akcí, jak jste říkal v závěru, přitažlivost e, bezpečnostní politiky právě prostřednictvím v podstatě těchto misí se projevuje právě také tom, že se tam účastní celá řada třetích zemí, že to skutečně ukazuje tedy na e, velkou účinnost a přitažlivost těchto misí. Mohl by se nám tedy něco ještě říci k těmto zemím a co tedy můžeme očekávat od jejich zapojení? A další otázka, která se týká Eulexu v Kosovu. Kladl jsem si otázku, zda pokud je tedy o takový ten e, řetězec ve velení, zejména v policii. Mě zajímá otázka napojení na justici, protože tam v podstatě nejde jenom o to, abychom vychovávali eh, pracovníky soudní sféry, ale také tedy pracovníky obecně v oblasti vedení a řízení zemí. Eh, jsou to státy, které mají tedy určité nesnáze, již tedy samozřejmě z období jugoslávského, pak tedy přes to období vlastně, kdy tato země neměla nezávislost, těžko říci, že skutečně by tam fungoval nějaký jednoznačně objektivní soudní systém. Takže jestliže tam má Evropská unie takový skutečně velmi výkonný eh, předvoj, ty, ti prokurátoři, se kterým jsem se mohl setkat v Kosovu, skutečně velmi tedy lpí na své nezávislosti, ale přitom se dotýkají samozřejmě velmi politických témat ve své práci. Eh, komu jsou tedy opravdu odpovědní, jakým způsobem tedy postupují v tomto složitém kontextu? Čili to jsou dvě otázky za mne, ale samozřejmě dám slovo dalším kolegům. Paní Blezingová, prosím. Ja, Lösing ist mein Name. Äh, wir haben ja in den Jmenuji se Lösingová. My jsme už eh, hovořili často o eh, spolupráci mezi civilním a vojenským sektorem a právě tato civilně vojenská spolupráce eh, může mít výrazný vliv na budoucí podobu zahraniční politiky EU. E, možná bychom mohli klást konkrétnější e, otázky. A vy jste tady hovořil o e, problematice toho, jak rozdělit civilní a vojenské mise od sebe a také jak zajistit politickou podporu. V Afghánistánu třeba se stalo, že se tam spojují civilní a vojenské projekty, což je posuzováno poměrně kriticky. V prosinci 2008 eh, rada rozhodla, že DG8, to je, jsou to vojenské krizové řešení, a devítka, což jsou civilní krize, že vznikne tedy eh, spojený direktorát z těchto dvou a to znamená, že do budoucna se budeme moci rozhodovat pouze integrovaně, čili vojensko i civilně. Je možné v této souvislosti hovořit s ryze civilními misemi a není to tak, že každá taková mise má principiálně v sobě i vojenský prvek. Další otázka EULEX. V Kosovu máme tuto civilní misi EU, ale patří tam také policejní eh, jednotky k potlačování povstání. A a to vlastně e, povstání, že to, e, to, se, to, to je, by se muselo nějak definovat, ale vím o e, cvičení, které se v podstatě zaměřovalo na odbory. E, Čili mě by zajímalo, eh, jakým eh, způsobem to je, nebo do jaké míry se toto nacvičování, potlačování povstání eh, odehrává v spolupráci s NATO a zdá tedy dochází k nějakému vnitřnímu propojování, to znamená v podstatě, které by přesouvalo ten civilní charakter směrem k vojenství. Děkuji. Budeme pokračovat s otázkami. Dobrý den, pane předsedo. Děkujeme mnohokrát, že jste se mezi nás dostavil, pane řediteli. Jsme tomu opravdu velmi rádi. A já bych měla jenom tři malé otázky. O jedné jste se zmínil vy sám. Říkal jste, že kvalita naší našeho týmu je opravdu nesmírně vysoká a jedna otázka, která s tím souvisí, je otázka školení, vzdělávání, police training. Samozřejmě vím, že v podstatě to tvoří součást kapacit našeho eh, naší pomoci našich členských států, jak to vypadá z Enhance a Defense College. A potom taky vím, že je tady i školení pro civilní pracovníky, že se to financuje již po určitou dobu. A pokud vím, tak žádný z účastníků, který byl vyškolen, vlastně nikdy nebyl poslán na žádnou civilní misi, což mi připadá poněkud absurdní, jestliže na jedné straně tedy jsou lidé proškoleni a pak nikdy nejsou vysláni, pokud je o mise rady. Takže bych byla ráda, kdybyste se o tomto zmínil, co si o tom myslíte. Druhá otázka se týká plánovacích kapacit v oblasti spravedlnosti a civilní zprávy. Vy jste o tom také hovořil, jak jsme teď pokročili. Vím, že je to ještě jenom taková jaksi maličká oblast a chtěla bych vědět, jak jste tedy daleko, jaký je současný stav. E, třetí drobný bod je samozřejmě velmi smutné, že zatím není žádná žena ve vedení těchto misí a chtěla bych vědět, co si o tom myslíte, co proti tomu chcete dělat, protože v mnoha zemích, například u misí týkajících se spravedlnosti, se snažíme nastavit určitý tedy rovnovážný stav mezi muži a ženy, ženami, ale tady vidím, že se to příliš nerespektuje a že tedy to může spochybnit věrohodnost. A ještě poslední otázka. Eh, doufám, že tedy skutečně budeme mít Lisabonskou smlouvu a bude tam tady samozřejmě otázka právě spojená s tím, jaké máte projekty. My bychom byli prostě pro takové Peace Building Department a my bychom chtěli vědět, jaké tedy jsou vaše plány v této oblasti. Děkuji vám. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pan Ernhauser. Ja, herzlichen Dank. Um... Děkuji vám. Moje otázka je spíše teoretická. A sice, jak je možné efektivně dostávat informace, které získáváme lokálně, zejména v zahraničí, eh, přenést, jak je tedy efektivně přenést do Bruselu, tak, aby se mohly využívat při politickém rozhodování. A to se týká konkrétně těch eh, pozorovacích misí EU. Je to tak, že skutečně národní pozorovatelé posílají každý den zprávy svým národním centrálám a o 10 minut později eh, má potom Brusel nebo eh, bylo by možné, nebo že by to šlo přímo do Bruselu, nebo které další instituce mohou získávat informace. A dále eh, i v případě civilní mise je možné, že dostávají informace přímo také vojenské výzvědné služby v národních státech. Merci. Ano, děkuji. Ještě otázka pana Kirilova a potom vám nechám čas na odpověď a potom si uděláme druhý, tedy okruh otázek. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, velice pečlivě si vyslechl to, co jste říkal. Podle mého názoru eh, si myslím, že eh, kdybychom se soustředili na jednu nebo na dvě země, takže bychom mohli být efektivnější. Myslím si, že je jasné, že se na Afganistán a Kosovo eh, pak bychom se mohli měnovat těm velice závažným problémům, kterým tam čelíme. Um, trošku mě eh, zaujalo to, co jste říkal, že zatímco ve Spojených státech je ta eh, diskuse probíhá o tom, jak by se eh, mělo dál pokračovat v Afganistánu, tady v naší instituci, tady také v Evropském parlamentu, tak eh, tam se jen tak do, sem tam dotkneme těchto různých aspektů a já si myslím, že to není náhoda. Američané mají svou zkušenost z Iráku a teď přemýšlejí o tom, jak dál pokračovat v Afganistánu. Nová vláda se snaží zrevidovat všechno, i když prezident Obama eh, učinil určité závazky ještě před volbami, ale ta revize je skutečně velice závažná ze strany americké vlády. Já vím, že tady hovoříme o těch civilních misích, ale myslím si, že je potřeba to vidět v širokém politickém kontextu. Domnívám se, že nastala doba, kdy bychom měli začít velice vážně eh, hovořit také o tom, jak vypadá skutečná situace, tak jak se s ní setkáváme. Přičemž bychom mohli eh, vycházet eh, ze zkušenosti a z historií různých zemí, tak jak tuto historii a zkušenosti mají z Afganistánu. E, nevím, proč například britští kolegové nejsou aktivnější, protože ti mají zcela určitě e, z minulosti zkušenosti o těch nejzákladnějších věcech. A jedna z takových základních věcí je třeba to, že Afganistán nikdy neměl jednu centrální vládu. Vždycky tam vládly klany. Jen abych vám uvedl příklad, máme poměrně velký, velké, velký, velké množství eh, eh, počet případů, kdy vlastně finanční pomoc je zneužívána Talibanem. E, přitom je nám e, řečeno, že jediné, co můžeme dělat, je e, vlastně chránit tyto projekty. Já a podle mého názoru, pokud pochopitelně, že musíme splnit eh, tu misi, nemůžeme otamtať utéct, ale myslím si, že bychom měli jít skutečně spíše ke kořenům těchto problémů a měli, možná bychom k tomu potřebovali více zdrojů, ale musíme vědět, kam se chceme vydat eh, v té současné situace. Děkuji, máte slovo, pane řediteli. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že eh, já eh, se pokusím odpovědět na všechny ty otázky, reagovat na připomínky, tak jak přicházely. První otázka. Eh, to je věc, kterou považujeme za důležitou. To se týká té, toho významného příspěvku různých států. Na, do konce srpna jsme měli 200 lidí ze třetích eh, zemí. Eh, to představuje skutečně eh, velký příspěvek. Nejvíc těch lidí je ze Spojených států a z Turecka. Ale máme také Nory, Kanaďany a ty také představují poměrně velký příspěvek našim snahám. Jakým způsobem to funguje? Všechno, co děláme, je pod politickou kontrolou PSE čili PSE musí vždycky odsouhlasit e, příspěvky třetí zemí, protože někdy to má politické dopady e, a to hlavně pokud se jedná o situaci přímo na bojišti, to je potřeba potom tyto politické věci e, vzít v úvahu. Potom máme speciální dohody, které přesně stanovují pravidla. Ta pravidla musí být nastavena stejně pro všechny. A na základě těchto dohod potom se dohodneme na konkrétní účasti. Obecně se dá říci, že obecně se dá říci ne vždycky, ale eh, dá se říci, že ty zkušenosti jsou pozitivní. Nejen, že nám to poskytuje další lidi, ale máme vlastnickou podporu, která může být velice významná. Eh, liší se to země od zemí. V Kosovu máme tyto lidi, máme je v Afganistánu, a také v Kongu. A také některé africké země se ostatně našich misí eh, účastí, účastní. Vzhledem k tomu, že africké země mají pochopitelně zájem o situaci v oblasti, kde se nacházejí. Eh, vy jste se zeptal, pane předsedo, toho, jak v podstatě je, jaká je struktura velení v Eulexu. My máme vlastní e, soudní e, část Eh, my vždycky vycházíme z principu nezávislosti justice a tento princip nezávislosti justice a také té struktury velení, je pravda, že někdy to ne úplně do sebe zapadá, ale je eh, také pravda, že pokračuje dialog mezi těmi nejrůznějšími komponentami, ať už jsou v Bruselu nebo přímo na misích. Je pochopitelně také potřeba řešit některé manažerské otázky, využití zdrojů a tak dále, ale nakonec se dá říci, že eh, co se eh, týče rozhodování o případech nebo eh, žalob, tak tam si myslím, že se jedná o věci, které by se měly skutečně rozhodovat lidmi, kteří působí v sektoru justice, protože politická, politický vliv na tuto oblast by otevřel dveře Eh, který, eh, k tomu, že by došlo k politizaci těchto věcí a to bychom neměli rádi doma a proč bychom to měli podporovat eh, v zemích, ve kterých působíme. Co se týče civilní vojenské spolupráce, to paní Lezinková se ptala a také další poslankyně. Chtěl bych zcela jasně říci, že tím, že spolupracujeme, tak se stáváme vlast, tak eh, si, navzdory tomu, že spolupracujeme, tak si zachováme svoji identitu. Například eh, v Gruzii nám pomáhaly vojenské složky, hlavně s logistickými aspekty, mise, eh, strategické, strategická doprava a tak dále, ale my na druhé straně se držíme své vlastní definice našich misí E, svých úkolů, tak jak máme definovány a proto pochopitelně potřebujeme také tu civilní e, stránku vždy e, dodržet. To souvisí například s otázkami zdravotními, s dopravními a tak dále. Čili do určité míry dochází k duplikaci expertízy, tak jak nám je dávána k dispozici vojenskými složkami. Co se týče konkrétní eh, otázky Eulexu a toho, jak to tam je domluveno s NATEM, to eh, se týká hlavně těch eh, nejrůznějších demonstrací a protestů, tam spolupracujeme s místní policií primárně a pokud se to nedaří dostat místní policii pod kontrolu, tak potom vstupuje do toho EULEX, kde my máme mobilnější kapacity a pouze tehdy, kdy i nadále se používají střelné zbraně v takovýchto konfliktech nebo v takovýchto eh, na takovýchto demonstracích nebo jiné eh, zbraně se používají proti účastníkům mise, takže mise už není schopna se sama bránit, tak eh, potom se obracíme na NATO. Zatím něco takového nebylo eh, potřeba, i když někdy eh, přítomnost NATO eh, nás může velice podpořit a může nás přesvědčit o tom, že věci, mohou, že věci jsou pod kontrolou. Jestli mm, bych k tomu mohl ještě něco přidat, chtěl bych udělat kompliment lidem v Prištině. Ta spolupráce s nimi byla skutečně skvělá. Společně jsme byli schopni eh, se vypořádat s těmi nejrůznějšími testy, eh, kterým jsme byli vystaveni. Eh, dohlížíme pochopitelně na všechny tyto mise a to stále. Co se týče vzdělání a různých kurzů, já se obávám, že nejsem tou nejkompetentnější osobou, která by o tom měla hovořit, protože to má na starosti jeden kolega, ale pochopitelně mám zájem i na tom, aby lidé byli lépe eh, připraveni, než je tomu dnes, jak jste správně řekli. Eh, eh, pochopitelně jsou v pravomoci jednotlivých členských států. Myslím si, že členské státy si toto právo chrání a snaží se eh, tyto věci dělat sami, ale eh, v rámci například kontextu SEPOL, což je vlastně taková policejní škola nebo policejní akademie, eh, tak činnost této školy je stále aktivnější, připravují také plány, které souvisejí s další přípravou policejních sil a policejních složek eh, pod eh, záštitou naší organizace CPCC. To je mm, eh, tolik k tomu, co se týče těch vnějších akcí, jakékoliv diskuse k tomu bohužel jdou trošičku za rámec mých znalostí, abych jen řekl, že pro mě alespoň existují dvě kritéria. A říkám to s určitou lehkostí, protože já, mě se to až tak moc eh, netýká. Já za to nezodpovídám. Doufám, že tento nový eh, systém posílí koherenci našich akcí. Eh, to by skutečně nám velice pomohlo. Já jsem také během této diskuse žádal, aby se posílily vztahy mezi politickými, diplomatickými snahami a aby k tomu byly přizpůsobeny eh, také finanční prostředky, tak abychom měli zajištěný maximální pákový efekt a zvýšená koherence, to pochopitelně je věc, která nám zcela určitě pomůže k tomu dosáhnout větší efektivity našich misí. Další kritérium, podle mě velice praktické, je funkčnost Eh, pochopitelně, že říkáme, že každá struktura by měla být eh, funkční a měla by být schopna plnit své úkoly a neměla by tedy vycházet pouze z politických věcí. A toto je typický, eh, typický argument státního úředníka, takže to je to, co já bych navrhl, ale jak říkám, já toto na starosti nemám, takže pro mě je poměrně snadné o tom hovořit. informacem. Eh, k tomu byla také vznesena jedna otázka předtím, než eh, vyrážíme na mise, tak naše informační centrum eh, provede určité vyhodnocení politické a bezpečnostní situace. To potom naše organizace bere v úvahu, když připravujeme misi, může to mít vliv také na typ mise, <clears throat> také na vybavení, které taková mise má jestli bude potřeba mít obrněné vozidla nebo ne. <clears throat> To jsou všechno věci, které e, vycházejí z těch informací z tohoto centra. Během mise potom dostáváme pravidelné aktualizované informace, e, která nám také umožňují e, připravit další opatření, která jsou důležitá pro ochranu našich pracovníků. Naše mise pochopitelně zodpovídají nám, my máme každý den informace Eh, protože dochází k aktivnímu každodennímu monitorování situace. Eh, nemohu pochopitelně vyloučit ani to, že někteří lidé se spojují s, se svými členskými státy, vzhledem k tomu, že členské státy vysílají eh, své lidi do těchto misí, tak chtějí mít informace o tom, jak to vypadá s lidmi, kteří působí v těchto krizových oblastech. Tak vypadá tedy ta konfigurace, ve které se pohybujeme. Kromě toho eh, také informujeme členské státy, eh, chceme, aby se angažovali tak, aby mohli také vstupovat se svými eh, názory a jde nám o to, abychom všichni měli k dispozici stejná hodnocení, abychom věděli, jaké jsou mezi námi, jaký, jaké jsou před námi úkoly a jak je hodláme řešit. Nakonec, pane poslanče Kirilové, vy jste hovořil o tom, jestli bychom se neměli koncentrovat na méně misí a pokusit se jít trošičku hlouběji eh, do té situace. Já na té koncepční eh, úrovni bych s tím neměl problém souhlasit, ale na druhé straně eh, ty, o těch misích se rozhoduje na základě určitých politických faktů a tam pochopitelně se odrážejí zájmy členských států. Takže e, my jsme k službám 27 členským státům a jestliže nějaká skupina členských států má určitý zájem o určitou oblast, tak možná, že to vede e, ke konsensu e, zahájit misi v této oblasti. Většinou to znamená, že tát má zájem o danou oblast, tak je ochoten tam nasadit více svých lidí. Čili tak bych asi odpověděl na tu vaši otázku. Nejsme vždy Eh, těmi, kdo eh, tyto věci rozhodují, to znamená ti, kdo rozhodují o tom, jaké mise budeme realizovat. To vždy odráží politické zájmy členských států. Eh, co se týče té otázky rodu, já bych na to nerad zapomněl, to je ta otázka, proč jsou ženy v těchto funkcích. Paní Brantrová, máte pravdu, že ve většině těch misí působí více mužů, není tam rovnováha mezi ženami a muži. Mám určitá čísla k dispozici. Eh, počet žen na této mise je většinou velmi nízký, někdy je to trošku lepší Eh, co se týče těch eh, pracovníků, které nám dávají k dispozici členské státy, tam eh, ta situace trošku jiná, tam je tak, situace taková, to tam, kde se jedná o smluvní pracovníky, tak, tak tam je to trošku lepší, mezi 14 a 36 procenty žen. Takže mm, Eh, opět se jedná o věc, kterou eh, se poměrně těžko ovlivňuje, která se poměrně těžko ovlivňuje. Eh, snažíme se vždy aplikovat pravidla, která máme. Například máme ženu, která je zástupce vedoucího mise v Afganistánu, to je pravda, ale souhlasím s vámi, že žen na těchto pozicích je stále velice málo a mohu jenom slíbit, že se pokusíme to zlepšit tam, kde budeme schopni. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych k tomu dodat, že ještě paní Pons, moje kolegyně, vedla právě tu misi v Gruzínsku před několika lety. To jsem jenom chtěla rychle připomenout. Máme ještě pět dalších otázek. Požádám vás, abyste byli struční, aby bylo možné, aby zde proběhla skutečná výměna názorů, čili asi dvě minuty na každou z otázek. Začneme tedy paní místopředsedkyní. Děkuji, pane předsedo. Dvě krátké otázečky, které se týkají policejní mise do Bosny a Hercegoviny. Jak toto hodnotíte? Bosna a Hercegovina nyní eh, by eh, vlastně měla, eh, byla by, měla by se na ní vztahovat liberalizace vízového režimu. A další věc je otázka k času. Mnohde čas mnohé mise eh, prostě začnou a pak jsou prodlouženy se změněným mandátem a tak dále. Čili jak to vidíte v případě mise v Kongu a eh, v Gruzii, protože Gruzie, eh, gruzijská mise má nyní nový mandát. Děkuji, pan Galteri. Grazie. Děkuji mnohokrát. Já jsem také chtěl slyšet váš názor na otázku týkající se rozsahu provádění Civilian Headline Call z roku 2007, zejména pokud jde o integrované policejní jednotky. A dále jsem chtěl mít také určité vaše stanovisko na to, když se hovoří o možnosti civilní mise v Somálsku. O tom se tady trošičku hovořilo včera a chtěl bych na to slyšet váš názor, zejména ve vztahu ke skutečné dostupnosti kapacit. Děkuji vám. Ano, děkuji, pan Manbale. Uh, děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že tady vidím pana Kopenhavera a měl bych na něho tuto otázku. Eh, vy říkáte, hodně záleží na politických prioritách. Eh, máme různé misi, ne všechny jsou stejné důležité. K nejdůležitějším patří policejní mise v Afganistánu. Myslím, že se na tom shodnou všechny vlády, Unie i eh, tento parlament. A přece to trvá velice dlouho, než se tato mise personálně naplní a vlastně ještě se ani nenaplnila. V čem je problém? Je to mimo právní rámec nebo mimo finanční rámec, nebo je to něco byrokratického, já nevím. Můžete nám prostě vysvětlit, eh, kde ty problémy, v čem spočívají a jak by se to mohlo udělat příště? Děkuji, paní Lunáček. Já bych se ráda soustředila na Kosovo. Já jsem spravodajka, eh, nová spravodajka ke Kosovu. Eh, minulý týden jsem hovořila s Eulexem a s dalšími. A eh, Jedna věc, která mě leží na srdci, je tato nedávné jednání a podepsání policejního protokolu mezi Eulexem a Srbskem vytvořili určité problémy pro evropské zástupce v Kosovu, poněvadž všichni tvrdí, že to nebylo dobře odkomunikováno. Eulex eh, jednal se Srbiskem, eh, kosovská vláda nějakým způsobem se jí to týkalo. Nejdříve tedy eh, to popírali, pak připustili, že to tak je. Eh, mě by zajímalo tady, eh, jak to vidíte do budoucna, nebo já bych řekl, že až budeme jednat o eh, celním protokolu, je třeba vyšší transparentnost. Jinak skutečně můžeme, může nás potkat to, že prostě ztratíme podporu lidí v Kosovu. Takže jak se na to díváte, jednali jste o tomto, Eh, jaké postupy byste viděli jako vhodné pro lepší transparentnost eh, v Eulexu. A moje druhá otázka se týká misí jako takových. Máme civilní mise, ano, ale narážíme na problém, že jakmile se dosáhne míru, eh, nebo něčeho, co by se dal zvat mírem, pak proces smíření v zemích, které jsou rozděleny starými konflikty, co tady eh, vlastně se může dělat. Eh, ono se hovoří o eh, mírových zborech evropských, které by mohly usnadňovat směřování uvnitř národu a tak dále. Já si myslím, že my jako Evropané bychom tady něco mohli podniknout. Uvažujete o nějakém takovém nástroji, na podporu procesu smíření. No a poslední se týká plánovací kapacity, to už tady zasnělo. Počet například eh, eh, personálu justičního, eh, protože tady se hovoří hlavně o tady policejních a diplomatických tady lidé prostě jak eh, by bylo možné dosáhnout tady většího personálního vybavení v jiných oblastech. Děkuji a pan Geller. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat eh, na otázku pana Van Balena, eh, sice o rekrutmentu. My jsme tady měli naposledy švédského Eh, velvyslance k PSK a on říkal, že různé členské země do různé míry přispívají k těmto krizovým misím. Čili já se ptám, jestli je možné vůbec efektivně plánovat a něco efektivně realizovat. Eh, mohl byste třeba pozitivně eh, uvést, které země pravidelně nebo více dávají k dispozici své, své, svůj personál. Eh, také jsou tady další výzvy. Vy jste hovořil tady o tom eh, zajišťování eh, materiálně technickém v Evropě. To je asi, já nevím, jestli by mohlo, by mohlo by se to považovat, tedy organizovat v celoevropském měřítku, nebo jakým způsobem to probíhá, možná, když jste nám to mohl nějak popsat, Eh, my totiž eh, také to můžeme konzultovat potom ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. No a dále se tady hovoří o plánování. Eh, tady se má právě zřizovat nová, nový direktorát pro řízení a plánování krizi. A mohl byste říct, Eh, jak dlouho to ještě bude trvat, nebo jestli to probíhá, neprobíhá, s tím vlastně můžeme tady počítat. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď dávám slovo panu řediteli. Děkuji, pane předsedo. Tak začnu Bosnou. My zaměřujeme současnou misi na organizovaný zločin. E, čili my tam máme ještě také e, policejní reformu na programu a e, politickou zodpovědnost. Čili to je proces, který byl velmi obtížný z politických důvodů a my bychom se měli soustředovat na profesionální výsledky já nerozhoduji o liberalizaci vizového režimu, ale já mus, mohu říci o organizovaném eh, zločinu to, že jsme sice dosáhli pokroku v potírání tohoto zločinu, tak eh, přes eh, Bosna sama je schopná se vypořádat s takovým jednoduchým zločinem, s jednoduššími formami zločinu. A nyní pracujeme na vybudování státních eh, orgánů, které eh, budou schopny zvládat i složitější eh, trestnou činnost, jako je falsifikace eurobankovek nebo drogový obchod a tak dále. Čili my se pokoušíme tedy jim pomoci, aby to zvládali sami. A je pravda, že my chceme připravit tuto zemi na spližování s Evropou a také, aby byla eh, eh, schopná plnit požadavky. Zdá se, že tady teď eh, vlastně ta liberalizace víc může nastat, i když tady není úplně, úplně jasná technická vazba mezi těmi dvěma věcmi. Eh, budoucnost misí v Gruzii a v Kongu. Obě byly prodlouženy do poloviny roku 10 a my pak budeme muset rozhodovat, co bude dál. Bude to velmi záviset na politické situaci a v této chvíli je těžko říct, jak to dopadne. Nevíme také, eh, co vlastně budeme, eh, jaké bude naše doporučení, ale to nebude závisit eh, pouze na nás. Také kolegové ze sekretariatu rady se tím zabývají a to bude třeba vzít v úvahu, včetně tedy pozice toho nového direktorátu, kde civilní a Eh, vojenské plánování v těch eh, počátečních stádiích eh, přípravy konceptu se dává jakoby pod jednu střechu. Ale jinak vedení a řízení civilních a vojenských operací to zůstane oddělené. Hlavní cíle tom mm, celkem Eh, hlavní tedy cíle, hlavní termíny a eh, eh, realita, ono to se těžko předpovídá. My se musíme soustředovat na opatření, která mohou prakticky okamžitě pomoci při náboru lidí. Ale, jak říkám, ono to hodně závisí na tom, jak jsou členské země ochotny uvádět do praxe konkrétní opatření, zejména organizační. A samozřejmě, kolik takových lidí mají k dispozici, co my potřebujeme. Eh, pan Van Balen o Jupolu. Kde je tam problém? No problém je samozřejmě Afghánistán. Na to má také problémy Eh, k získávání, získávání personálu vojenského, což samozřejmě je velice náročné, je tam nebezpečná situace. Ale ta naše policejní mise je na místě, mm, znamená to pro nás určitá rizika. Všechny naše eh, mise eh, se takhle rotují po jednom roce A teď, jak to mám říct, my jsme tam nebyli první eh, v Afghánistánu, první, kdo měl na starosti eh, školení policie. Už tam byly členské země před námi a eh, oni tam fungují dodnes a rozšířují své aktivity. Také je to na žádost mezinárodního společenství. To znamená, v Afghánistánu to je jakési eh, společné, společné úsilí, to, co my tam děláme, ale je to pouze doplňkové eh, k národním misím. Čili my eh, nejsme jediným hráčem v rámci EU. A v tom Afganistánu si tedy mohou členské země vybrat, jestli pojedou solo anebo pod hlavičkou Unie. A pak chystá se tam eh, tréninková výcviková mise NATO, čili to se zase bude týkat eh, policie a to znamená, že některé další země eh, budou dávat k dispozici další policejní personál a to znamená, že e, nebudou tolik k dispozici pro nás. Čili my si myslíme, že za 6 měsíců na tom budeme lépe, ale teď prostě je to tak, jak říkám. Takže my asi těch e, té úrovně 400 e, lidí nedosáhneme hned, nedosáhneme v brzké době, ale až později. Paní Lunáček o Kosovu No, eh, já nevím, jestli řeknu něco víc, než co už víte. Eh, otázka konzultaci. My jsme se pokoušeli eh, konsultovat maximálně, ono to také pomohlo, ale prostě došlo tam k zaujetí různých pozic, různých stanovisek, no a to je ta situace. My eh, tady máme eh, různé pohledy na věc. Eh, když se obrátíte s nějakou otázkou na Bělehrad a na Prištinu, tak obvykle se dozvíte dvě různé odpovědi. Čili my pak musíme hledat řešení, které bude fungovat pro obě strany, bude aspoň snesitelné pro obě strany. Čili asi mm, nikdy se nám nepodaří plně uspokojit jednu stranu. Čili tam je, je třeba prostě eh, mít určitý prostor pro to, abychom mm, jaksi dokázali mezi tím bruslit. Ta otázka protokolu byla velice spolitizována v Prištině mnohem tedy víc, než by bylo přiměřené, aspoň jak to vidím já. Ten protokol nám pomáhá, abychom tedy mohli dělat hodně. A Priština by to v podstatě měla vítat, si myslíme. Čili já si myslím, že tam došlo k nesprávné interpretaci podstaty věci. Ale já si myslím, že to už je minulost. Priština aspoň se takto vyjádřila, že to už je minulost a že jdeme dál a pokusíme se běžně pracovat v normální atmosféře. Pokud se týká příspěvku členských zemí. Já bych tady asi eh, nedokázal jmenovat pozitivní a negativní příklady eh, konkrétních zemí. A musím říct, že některé země skutečně přispívají významným způsobem a my jsme za to rádi. Ale řekl bych to takto. Někdy, když vypočítáte příspěvky na počet obyvatel, tak tady vidíte určitou proporcionalitu. Prostě velké členské mě dávají víc a ty menší o něco méně. Ale jsou zde odchylky také od toho nějakého středu. No a my tedy s příslušnými zeměmi, které nedávají tolik, tak se snažíme vést konzultace. No a pak existují země, které jsou velmi pozitivní příklady. Eh, oni velice hodně investovali do těchto misí, mají svých, eh, své národní strategie, ale je jich jenom málo, v té 27 není jich mnoho. A to samozřejmě také má vliv na celkovou situaci. Eh, protože samozřejmě to potom má, to potom má jaksi implikace personální a tak dále. Čili toto je realita v některých zemích. Proto my potřebujeme tady speciální rozpočtová opatření, tak, abychom se mohli vykompenzovat tam, kde to nefunguje, jak by mělo. Pokud se týče toho materiálně technického zabezpečení, to už jsem, eh, o tom jsem hovořil v minulém parlamentu, eh, tady ty obavy trvají Eh, například eh, ta mise EUPOL v Afganistánu se velice zdržela, poněvadž jsme neměli vybavení. Normálně to týká 6 až 9 měsíců a jestliže tedy už tam máte lidi, ale nemáte vybavení, no tak eh, to je situace velmi špatná a to se právě stalo v Afganistánu. To je takový negativní příklad. Druhý negativní příklad je Gruzie. Abychom překonali to proces, který trvá 6 až 8 měsíců, eh, tak Evropská komise si vybrala pevného dodavatele, jenomže ten dodavatel zrovna, když jsme ho potřebovali, tak nebyl schopen dodat nic. Čili opravdu to zabezpečení materiálně technické to opravdu velmi problémy, velmi problematické. Čili já si myslím, že to jsou faktory, které je třeba zohlednit eh, při přeskumu eh, pravidel pro zajišťování tedy nákupu a pořizování materiálně technické. Čili to je mm, v této chvíli ode mě vše, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane řediteli. Děkuji vám za vaše odpovědi. Doufám, že budeme mít příležitost se s vámi znovu sejít v našem podvýboru a v každém případě eh, doufám, že se třeba s vámi do budoucna budou moci dostavit i někteří vedoucí misí. Myslím si, že by to bylo zajímavé, kdyby s námi byl například zástupce Eh, Eulexu nebo také mise v Afganistánu, protože to je opravdu oblast, která nás velmi zajímá. Čili pokud s tím budete souhlasit, samozřejmě bychom projednali praktické podrobnosti, ale bude pro nás velkým potěšením se znovu setkat s vámi i s některými představiteli určitých misí. Děkuji ještě jednou za čas, který jste nám věnoval. Takže budeme pokračovat v našem jednání. Jsem nesmírně šťastný, že mezi námi mohu uvítat pana Jameshe, který má na starosti eh, velmi odpovědnou práci v NATO, je ředitelem pro strategické plánování v kanceláři generálního tajemníka NATO. Měli jsme příležitost se s ním setkat již během předcházejícího volebního období, měli jsme možnost s ním udržovat velmi čilé styky a jeho prostřednictvím i z NATO. Doufám, že budeme moci v této dobré spolupráci pokračovat. Je to samozřejmě také partner Unie v oblasti řízení krizí, posilování vztahů mezi našimi organizacemi, což musí zůstat prioritou. Také tedy v oblasti těch bojových operací, které se již Eh, projevují. Vy jste byl tedy také osobou, která hm, pracuje na to již dlouhou dobu a velmi tedy podporovala rozvoj eh, vztahu s Evropskou unii. My bychom vás samozřejmě rádi vyslechli na téma určitého vývoje eh, v alianci, otázky vztahů s Evropskou unii a také tedy revize strategické koncepce, která nás samozřejmě velmi také zajímá. Pane předsedo, děkuji, děkuji za ta velice milá slova. Budu hovořit svou mateřštinou, což je při, angličtina s eh, přízvukem kokny. Doufám, že to je pro vás přijatelné, protože eh, to mi dovolí říct třikrát více věcí během jedné minuty, než kdybych to jenom věc chtěl vyjádřit ve francouzštině. Čili ještě jednou vám chci poděkovat za to, že jste mě pozvali, abych přišel do vašeho podvýboru. Máte pravdu, zcela určitě to není poprvé, co eh, mám toto potěšení oslovit váš podvýbor. Velice dobře si vzpomínám, jak jsem eh, zde hovořil poté co Karl von Vogau Eh, vlastně se postaral o to, že eh, se přiblížilo Evropská unie a NATO a tím dal nám příležitost, abychom se setkávali častěji a abychom měli možnost s vámi o, těch, o různých věcech hovořit a odpovídat na vaše eh, dotazy. Chtěl bych poděkovat, pane předsedo, i vám za to, že udržuje tuto tradici. Myslím si, že vztahy mezi NATEM a EU zaznamenaly dobré doby a také horší časy, ale myslím si, že je třeba konstatovat, že Eh, naše spolupráce s Evropským parlamentem byla vždy eh, eh, velice dobrá, vždy jsme měli možnost, aby jste nás tady vyslechli a také nám dáváte možnosti, jak udržovat velice úzké vztahy právě s vámi. Eh, doufám, že budu mít teď možnost se setkat s celou řadou nových eh, poslanců. Jsem velice rád, že tady se setkám s těmi, které již znám, kteří byli již v minulém volebním období ale eh, chtěl bych říct si těm novým, že vždycky se na nás můžete obrátit. Teď bych chtěl říct si něco k tomu tématu, který jste mi zadal, to znamená strategické koncepce, ale ještě bych chtěl eh, říci jednu věc a sice, že bychom byli velice rádi, kdyby EU se mohla velice aktivním způsobem zúčastňovat eh, právě této strategické koncepce. Jednak máte svoji vlastní eh, strategii, chtěli bychom také vycházet z vašich zkušenosti, není potřeba znovu objevovat kolo tam, kde již zkušenosti máte. Chtěli bychom dále se postarat o to, aby tyto dvě naše instituce byly velice si blízké. Vím, že Madeleine Albrightová a její skupina expertů by velice ráda by eh, měla také příležitost se s vámi setkat tak aby se mohla seznámit taky s vašimi názory, odpovědět na vaše otázky a seznámit se vůbec s prací Evropského parlamentu v této oblasti. Chtěl bych eh, říci, že očekávám, že paní Albrightová a její expertní skupina by měla být v Bruselu někdy uprostřed eh, prosince. Já budu s vámi v kontaktu a doufám, že se nám podaří zorganizovat neformální schůzku s Madeleine Albrightovou a celou její skupinou. Pane eh, předsedo, vidím, že z koncepčního hlediska jste velice dobře organizováni. Eh, protože už jste mi předložil celou řadu otázek. Já sám eh, takto koncepčně většinou eh, nejsem schopen uvažovat, ale vy jste mi připravili ty otázky, abych se jich držel a abych zkrátka neodcházel neustále k jiným tématům. Zaprvé mě požádali, abych řekl něco o doktríně eh, NATO a o eh, politice rozšíření dále, jaká je situace týkající se naší mise v Afganistánu a jakým způsobem jsou priority v, Golfském, eh, v Arenském zálivu. Dále otázka vojenských schopností NATO. tom Eh, do jaké míry jsou ovlivněny přispíváním členských států, jaké jsou naše vztahy s Ruskem. Eh, to je velice eh, aktuální téma, pochopitelně. Kromě toho bych měl hovořit také o současné situaci ve vztazích mezi NATO a Evropskou unii a také budoucnosti těchto vztahů. To je celá řada témat, Eh, já vím, že, parl, eh, že poslanci eh, nejen rádi poslouchají jiné, ale hlavně rádi mluví, takže já se pokusím rychle tyto věci ehm, pojednat a potom a vám dám možnost se mě ptát. Co se týče doktriny NATO, já sám se nedomnívám, podobně jako někteří odborníci se snaží o to, aby se začala úplně eh, od nuly, aby se začala eh, struktura na to úplně nově stavět, eh, tak aby odpovídala podmínkám 21. století. Já si myslím, že podobně jako všechny mezinárodní organizace, na to se neustále mění, mění se už nejméně posledních 20 let, dochází k významné transformaci této organizace a tak, jak se v současné době na to definuje, si myslím, že je věc, která je přijatelná pro všechny členské státy, takže si myslím, že členské státy vlastně by nechtěly, aby došlo k nějakým základním změnám. Spíš jde o to, jak se postarat o to, aby ty existující struktury fungovaly lépe, abychom byli efektivnější, spíše než budování nějaké nové aliance. Co tím chci říci? Eh, chci říct, že existuje koncensu, že eh, co se týče článku 5, to znamená kolektivní obrany, eh, je hlavní misí NATO. To, že v současné době neexistuje žádná viditelná hrozba, která by mohla aktivizovat eh, článek 5, neznamená, že tento článek je méně důležitý pro členské státy. Žijeme ostatně ve světě, kde můžeme anticipovat eh, hrozby. Eh, byli jsme často překvapeni tím, k čemu došlo během posledních 20 let. A proto se domnívám, že strategická koncepce eh, zcela jistě potvrdí, že článek 5 je pro nás naprosto zásadní misí a že toto není věc, která platí na papíře, ale že to je věc, která je zohledněna také při našem plánování, při plánování našich vojenských schopností a tak dále. Jinými slovy, Eh, včera eh, v televizi eh, jsme měli NATO v Afganistanu, v Africe, v Iráku a také v Arenském zálivu. Podobně i EU je zastoupeno ve všech těchto oblastech, ale to by nemělo znamenat, že se sem měli domnívat, že na to v podstatě se vzdaluje z Evropy a <clears throat> stává se jakýmsi globálním Ehm, spojencem. My eh, nechceme být globálním spojencem, my chceme být schopni jednat globálně tam, kde to vyžadují eh, zájmy našich spojenců, to zcela určitě, ale i nadále se budeme soustředovat na euroatlantické oblast. Eh, za druhé, já si nemyslím, že by byly nějaké členské státy, které by chtěly se vzdálit od zásady konsensu. Myslím si, že v současné době se na to zúčastní velice nebezpečných misí, ať už je to v Afganistánu, tam jsou obrovské ztráty na lidských životech, v podstatě daleko vyšší než na jakýchkoliv jiných misích, ale každý členský stát pochopitelně eh, eh, může eh, se rozhodnout, jakým způsobem vyšle a koho vyšle, jaké vojáky vyšle do těchto misí. Eh, koncensus je velice dobrý pro NATO, protože některé ty diskuse, které vedeme, jsou mimořádně obtížné, protože musíme získat lidi na svou stranu předtím, než uděláme nějaké rozhodnutí. Ale znamená to také to, že když se takové rozhodnutí už udělá, tak potom koncensus platí. Eh, pochopitelně, že ty věci se musí konzultovat ale pokud je toto všechno dobře prokonzultováno předem, tak potom není pravděpodobné, že by došlo ke stažení vojáků v dané oblasti. Myslím si, eh, že eh, vlastně všichni spojenci v současné době se angažují eh, v Afganistánu. Generální tajemník před dvěma dny ve Washingtonu ostatně prohlásil, že 23 z 28 spojenců již zaznamenali ztráty na životech v Afganistánu. Je jasné, že princip solidarity je tady principem naprosto základním a zásadním nám, ale solidarita zkrátka bez koncensu neexistuje. Ty dvě věci, dvě věci jdou ruku v ruce, e, od toho neustoupíme. Další otázka se týká rozšíření. E, dveře NATO zůstávají otevřené Eh, jsem přesvědčen, že dojde k dalšímu rozšíření eh, aliance eh, v budoucnosti, jež jsme ostatně se k některým těmto věcem zavázali ve vztahu ke Gruzii, k Ukrajině. Těm jsme si byli, že budou v budoucnosti členy NATO, kromě toho máme akční plány týkající se dalšího členství, to se týká bývalých republik Jugoslávie a Makedonie. Eh, to pochopitelně souvisí eh, s vyřešením některých bilaterálních otázek, eh, také Černá hora, Bosna a další země na Balkánu by byly rádi, rádi kdybychom zahájili proces jednání o jejich členství. Čili v té euroatlantické oblasti dochází se odehrává tato diskuse o dalším rozšíření v každém případě můžeme říci, že ta dynamika eh, související s dalším rozšířením zcela určitě bude platit i nadále. Co se týče doktriny, já eh, si myslím, že na to bude jakousi organizací, jejíž přidaná hodnota pro mezinárodní komunitu bude eh, spočívat v tom, že bude schopna kdykoliv nasadit vojenské síly. Nikdy se nestaneme nějaký, nějakou agenturu, která bude mít na starosti civilní záležitosti, Eh, nebudeme se věnovat například otázkám humanitární pomoci nebo <clears throat> otázkám justice, otázkám policejních složek a tak dále. K tomu se ještě vrátím. Eh, pochopitelně, že bychom byli rádi, kdybychom mohli využívat všechny tyto věci a kapacity, které má k dispozici Evropská unie, ale myslím si, že není smyslem na to, aby Eh, duplikovala věci, které dělá Evropská unie. Myslím, že je potřeba, abychom dělali ty věci, které umíme dělat, kde skutečně můžeme zajistit přidanou hodnotu a ta, to v případě na to znamená, že jsme schopni využívat vojenských kapacit, které máme. Můžeme to dělat v současné době daleko rozmanitějším způsobem, než jak by si to bývali představovali naši, zakládající, na, naši otci zakladatele. Eh, pochopitelně, že existuje obrovské spektrum eh, operace, operací, ať už jsou to například námořní embarga, nejrůznější eh, typy školení v oblasti bezpečnosti. Také jsme v Kašmíru se zúčastnili některých humanitárních akcí v roce 2006, kdy jsme měli také misi pro prosazení míru E, také v Afganistánu e, používáme naše vojenské síly daleko růz, různějším způsobem, než to bylo v minulosti, ale naším hlavním cílem a hlavní úlohou je nasazení vojenských sil tam, kde je to potřeba, tam, kde to naši spojenci potřebují a tam, kde to může přispět k mezinárodnímu míru a stabilitě. To si myslím, že je ta základní e, doktrína na to. Ta druhá otázka, to je jako Eh, kdybych byl u zkoušky, tak co, jak to vypadá zatím na dvě mínus? Za druhé, co se týče těch misí v Afganistánu. Afganistán, eh, nikdo v NATO vám eh, neřekne, že toto není mimořádně náročná, mimořádně těžká mise, mise, která trvá daleko déle, než bychom si bývali představovali v době, kdy jsme poslali své první vojáky v roce 2003 do Kabulu. Eh, stojíme eh, tam proti poselcům, kteří jsou dobře organizováni, dobře financováni, proto musíme neustále vyvíjet nové eh, bezpečnostní operace. Třeba si uvědomit, že to souvisí také se situací v Pakistánu, je potřeba kombinovat ehm, misi ISAC se zdroji, které vyžadují Eh, také eh, potřeby školení eh, afgánských vojáků, afgánské policie. Kromě toho potřebujeme také dělat daleko více při vypracování skutečně komplexního přístupu k dalším mezinárodním aktérům, včetně Evropské unie. Evropská unie má svoji úlohu v Afganistánu, soustředuje se hlavně na policejní složky, to je naprosto zásadní. Ehm, protože to zajišťuje určitou míru bezpečnosti. Eh, eh, nejedná se o nějakou mantru, kterou stále opakujeme, ale jsou to věci, které skutečně jsou realizovány na, eh, při stanovení společných priorit, při tom, že provádíme společné operace a podobně. Můžete eh, možná tvrdit, že by bylo dobré, kdyby se nám bývalo eh, povedlo udělat velký eh, školicí program a komplexní přístup již v roce 2003, spíš než o tom hovořit až dnes uprostřed všech těchto různých vyhodnocení strategické situace, ale situace je taková, jaká je a e, na to se domnívá, že jediný způsob, jak se můžeme z, z Afganistánu v budoucnosti stáhnout, bude e, cestou tzv. afganizace, to znamená, kdy Afgánci sami budou schopni zajistit svou bezpečnost a kdy budeme schopni přenést e, nejrůznější funkce Eh, na Afgánce. Eh, v Bratislavě za několik dní se bude konat setkání, kde se bude hovořit o různých fázích toho přechodného období. Ne, že by k tomu mělo dojít eh, brzo. Nehovoříme o exitu, o odchodu jako takovém hovoříme o strategii, protože to je důležité a to by se mělo promítnout také v programech školení. Všechny naše země ale si musí uvědomit, že způsob, jak se stáhnout z Afganistánu, bude vyžadovat daleko větší zdroje eh, v nejbližší budoucnosti. Čím dříve budeme moci odejít z Afganistánu, tím ehm, více budeme potřebovat eh, zdroje pro nejrůznější se budeme potřebovat pomáhat Afgáncům, aby si zlepšili správu a řízení věcí ve své vlastní zemi. Já si nemyslím, že existuje nějaký všelek, ale kromě toho se domnívám, že je potřeba eh, našem, naší veřejnosti připomínat, proč tato mise je tak důležitá a jaké by byly důsledky eh, eh, situace, kdybychom odešli ze, z Afganistánu Eh, a kdyby se vrátila situace do eh, stavu před rokem 2001. Co se týče piráctví, toto není zodpovědnost NATO, eh, na rozdíl od Afganistánu, protože piráctví v Adenském zálivu se zúčastňuje nejrůznější, se zúčastňuje nejrůznější aktéři. Myslím si, že v mnoha případech je to ale mise, která má lepší zdroje, co se týče zpravodajských služeb, co se týče možnosti využití letectva a Eh, kromě toho určité, se jim dostávají určité podpory z některých zemí, jako například eh, ze strany Keni, která se stará potom o eh, ty začené piráty. Eh, tady spíš jde o jakousi doplňkovou roli eh, na tom. Eh, sám se domnívám, že právě toto operaci je zajímavý příklad toho, jak Evropská unie a na tom mohou spolupracovat, protože my jsme vůbec poprvé měli společné vojenské, vojenský štáb, kde byli velitelé z NATO a z Evropské unie. Měli jsme vlastně eh, admirála, který tam byl za NATO a velitele za Evropský, Evropskou unii. Já musím říct, že eh, eh, v podstatě je to trošku problém s tím piráctvím. My možná, že Eh, diplomaté říkají, že eh, my to, to tam trošku dublujeme, ale není to tak. Eh, my nemáme mnoho tedy námořních, námořních aktiv, abych tak řekl. My máme ty síly vásané jinde a to znamená, že my tam hrajeme pouze doplňující roli. Otázka číslo tři. Naše kapacity. EU e nemá dost a my jich také nemáme dost. My eh, očekáváme tedy v našich operacích, že tedy se budeme tam doplňovat třeba v Čadu nebo takto. Nemáme dostatek helikoptér, eh, transportních letadel nebo satelitního průzkumu, eh, případně technických jednotek, ženyních jednotek. Poměrně pomalé přechod na čtvrtou generaci, dále máme eh, málo prostředků a samozřejmě současná finanční krize nám také neumožňuje eh, příliš plítvat zdroje, čili NATO i Evropská unie eh, prostě se potýkají s, tou, s tím problémem, že nemáme dostatek sil, které bychom mohli dát dispozici. My Máme statistiky, které ukazují, že jen velmi malá část evropských ozbrojených sil má dostatečný výcvik tak, aby byly schopny plnit současně mise. Pořád máme ještě tady dědictví takových těch armád z období studené války. Bohužel eh, je třeba říci, že ta analýza už nějakou dobu má za sebou, už je poměrně stará, ale pořád ještě platí. Čili my se snažíme zajistit to, aby členské země se vyzbrojovaly a své ozbrojené síly formovaly tak, aby to bylo v souladu s potřebami EU a NATO. Další věc, ehm, my můžeme spolupracovat a tím spořit. Například eh, ty eh, sbory Evropské unie a jejich výcvik, které by mohly tedy pomáhat eh, silám NATO. Samozřejmě, že eh, ty budou podléhat institucím a instituce budou rozhodovat, eh, jak eh, tyto jednotky budou využívány, ale samozřejmě by bylo dobré, kdybychom ten výcvik měli kompatibilní, aby byly synergie. A bylo by dobré, kdyby jednotky NATO a jednotky Evropské unie eh, bývaly dávány k dispozici vždycky té druhé organizaci, i když patří jenom jedné z nich. Že my jsme eh, jako NATO eh, dvakrát už použili jednotky Evropské unie. Čili třeba NATO by mělo být, měl, měl dávat dispozici transportéry C17 pro Evropské unie a dokonce i tedy eh, země, které nejsou v NATO, se, jsou do toho zapojeny některé tedy. Čili tady je určitě obrovské pole spolupráce mezi EU a NATO eh, a tím spořit náklady. Tak, Rusko. Já myslím, že eh, mnoho z vás, kteří tady jste v Bruselu, jste určitě zaznamenali eh, Rasmussenovu eh, řeč, to je generální tajemník eh, z minulého týdne. Momentálně zasedá Rada EU-Rusko v centrále na to. a tak, jak se blížíme ke 20. výročí pádu berlínské zdi, je to, že se sice eh, mnoho eh, snů eh, realizovalo za těch 20 let o sjednocení Evropy, ale bohužel Rusko to je pořád Eh, jaksi zemí, která se zdá, že pořád ji něco vadí na vztazích s NATO nebo s Evropou a pořád nemáme eh, nějaký systém evropské bezpečnosti, který by vyhoval i Rusku. Takže tady skutečně je ještě co dělat a já bych řekl, že to 20. výročí to je výborná pobídka k tomu, abychom se tím více zabývali, jak tedy, prostě co můžeme udělat pro to, jak si přiblížit Rusko. To by na to pomohlo, poněvadž Rasko by mohlo pomáhat v otázce eh, dodávek energie, eh, šíření eh, zbraní a dalších věcí, zvládání terorismu. Tady na to potřebuje Rusko. To my jsme si například vyzkoušeli, jsme jednali o transitních trasách do Afganistánu. V podstatě ruská spolupráce nám pomáhá v řešení těchto bezpečnostních problémů. Ovšem to neznamená, že na to, jak řekl generální tajemník Rasmussen, to neznamená, že v některých věcech nebudeme spolu nesouhlasit. A dá se říct, že my se nyní pokoušíme eh, pokoušíme vytvářet, jaký, vytvořit jakýsi proces, kde mohou být i nezhody, ale nebude to znamenat, že celý proces se zablokuje. Čili abychom mohli tedy spolupracovat, přesto se nezhodneme úplně ve všech otázkách. Ano, čili my tu radu Eurusko máme proto, nebo na to Rusko máme proto, aby Rusové mohli říct, co se jim třeba nelíbí. Čili eh, je to nástroj, jak eh, postavit naše vztahy na pozitivní základ, spíše než negativní. Já myslím, že ono opravdu je třeba najít nějaké uspořádání, kde budeme moci ujistit eh, Rusko, že jejich poznámky nebo obavy z současného bezpečnostního systému, že se snažíme jim eh, vyhovět. Tady existuje Medvedějův plán, že a to prostě eh, my skutečně hledáme cesty, jak Rusko uklidnit. Nicméně, pokud eh, Evropa se takto Eh, angažuje v tomto dialogu evropské bezpečnosti, pak bychom zase od Ruska očekávali, že se bude více angažovat třeba v potírání pirátství, v debatách o terorismu a tak dále. Generální tajemník to řekl, my jsme měli velice plodné setkání v Jorku s ministrem Lavrovem, eh, Rusům se některé nápady eh, líbí, třeba Afghánistán nebo spolupráce s protiraketovou obranou a tak dále. Čili my vlastně uvidíme v příštích měsících, jak se nám bude dařit. Nyní vztahy na to EU. Tak kolik hodin na to máme? Chcete slyšet dlouhou, dlouhý výklad nebo krátký? E, krátký určitě. Takže já se pokusím, poněvadž toto je mimořádně komplexní téma. Kdybych to chtěl zhrnout, myslím si, že teď máme velice dobrou příležitost k přiblížení NATO a EU. Nehovoříme o tom, že by se to mělo spojovat, že bychom měli vytvořit jednu instituci. Ne. E, každý si nechá své konkrétní aktivity. EU je něco úplně jiného. Není to jenom bezpečnostní organizace, je to organizace, která má mnohem více e, úkolů já doufám, a teď mluvím víceméně osobně, já velice doufám, že se brzy podaří ratifikovat Lisabonskou smlouvu, která že vstoupí v platnost, protože to EU dá jednak více nástrojů ve společné bezpečnostní a obrané politice, a to znamená také směrem k NATO, ale taky EU eh, bude mít také pocit, že si vyřešila vnitřní problémy, má to vyřešené a teď se tedy může věnovat světu, čili prostě jakási nová energie. Za druhé, Francie, jak teď všichni vědí, se vrátila do integrovaných struktur NATO a to znamená, že, eh, že žádná země NATO eh, nevidí nějaký rozpor eh, mezi silnou Evropou a silným angažmá v NATO že to nemusí být jedno na úkor druhého, že potřebujeme obojí. Je to šance. Je třeba si připomenout, že jeden eh, významný strategický eh, velitel na to je tedy eh, generál francouzského letectva. A nyní, jestli, jestliže Spojené státy měly kdysi jakési pochyby o společné obranné a bezpečnostní politice v Evropě, tak toto období je už za námi. Na to má své meze, nemůže dělat úplně všechno, takže čím aktivnější bude Evropská unie, tím lepší to bude pro globální bezpečnost. Co tím chci říct? V minulosti jsme hovořili o tom, jak, co bude silná Evropa, nebude to znamenat konec na to. Ne. ne. My teď víme, proč eh, obojí zachovat. A eh, samozřejmě eh, je to velká agenda, čili, čili je dobře, že tady spolupracujeme. Eh, znamená to také určitou eh, dělbu práce mezi NATEM. Eh, dá se říct, že Spojené státy jsou možná stále tím vhodnějším partnerem pro takové ty tvrdé velké operace, jako Afganistán a podobně. Zatímco Evropská unie má kapacity trošku jiné, zejména tedy tam, kde se spojují civilní a vojenské mise. Já myslím, že tady nemusíme Eh, se příliš pouštět do té dělby práce, to prostě vyplyne. Já si myslím, že v každé krizi eh, diplomaté a političtí vůdcové eh, prostě vycítí, která z těch organizací se více hodí, která by to měla řídit a tak dále. Čili já si myslím, že tady stačí konstruktivní přístup. Já vím, že Tady se eh, často pořádají konference o tom, jaký je stav EU, jaký je stav NATO a tak dále, ale já myslím, že ten vývoj je správným směrem. Takže co dál? Já myslím, že je třeba si uvědomit, že ten Berlin Plus a noví členové tohoto subvýboru, že prostě Berlin Plus je příliš restriktivní. To znamená, že prostě EU si může de facto vypůjčovat kapacity od NATO a může eh, dělat své vlastní mise. Ale tak to ve skutečnosti není. Eh, my se spíše nacházíme, že eh, nejsme jedni tam a druzí tam, ale že se prostě setkáváme na misích Afganistan, Afrika, Kongo a tak dále. Čili my potřebujeme mít nějaký způsob, jak konsultovat. I když na stejném místě děláme eh, různé věci. A konsultovat tedy, eh, jak si budeme nejenom o Bosně, protože Bosna jako jediná je mise podle eh, systému Berlin Plus. Za druhé, je třeba pravidelnějších kontaktů mezi vysokým představitelem, čili Javier Solana a Rasmussen. Oni se samozřejmě setkávají, ale chtělo by tomu dát systém eh, sdílení informací, analýz, rozhodování o agentuře a tak dále. Eh, Francie eh, navrhla skupinu na vysoké úrovni, která z francouzského předsednictví se to přeneslo do švédského, a čili prostě více kontaktů na vysoké úrovni. Dále EU získává nové informace operativní a to znamená, že my e, v NATO bychom potřebovali více vědět o vašich zkušenostech. Protože my říkáme prostě společný návrh, e, společný postup je dobrý. E, byl tady návrh třeba na informacích z konkrétní mise, čili něco takového by mělo existovat. Potřebujeme více synergických kapacit. Ano, musíme spolupracovat a e, zajistit to, že pokud bude mít e, jedna organizace dobrý obranný projekt, tak ten, ta druhá organizace by se neměla e, snažit prostě to dělat znovu a konkurovat. Čili prostě toto bych si takto představoval. No a na závěr, v tom tedy jaksi velmi krátkém přehledu, Děkuji, že jste dosud neusnuli. Strategická koncepce. To je to nejtěžší. A možná, že jste tím překvapeni, poněvadž toto je de facto moje práce. Ale eh, skupina teprve byla ustavená, ještě nevíme, co přesně to bude znamenat. Eh, za tři měsíce to budu vědět více, až budeme mít za sebou určitou sérii setkání a tak dále. Přesto já jsem přesvědčen, že existuje pět konkrétních věcí, na které se experti budou muset zaměřit a velice stručně. Za prvé eh, rovnováha mezi článek 5 a nečlánek 5, čili jak to na to chce dělat politicky, koncepčně, eh, prostě eh, obrana vlastního území v Evropě, jak to řekl Jeffrey Van Orden, čili eh, jaksi obrana hradu z hradu a eh, druhá věc eh, je tedy externí akce preventivní. Samozřejmě jedni jsou spíše proto, druzí jsou spíše pro ono, ale to není nějaký koncepční rozpor, ale my si prostě musíme Eh, dosáhnout toho, aby se to nerozdělilo. Jedni budou investovat do základen a podobně a druhý říkají, ne, ne, musíme být mobilní a tak dále. Prostě je to jedna aliance, takže musí mít jeden koncept. Druhá věc. Na to eh, je velice úspěšné tím, že eh, funguje spolu s partnery. A jsou to nejenom středo- a východoevropské země, ale také země v Africe, kolem zálivu. Máme 20 nečlenů na to, včetně Austrálie, Singapuru, kteří pomáhají na naší afganské misi. Na to to není globální organizace, takže bez těchto partnerů by globálně nebyla schopna fungovat. Poněvadž potřebujeme tranzit, přelety, dočasné letecké základny a tak dále. No a e, samozřejmě součástí tady těchto mnoha vztahů e, e, prostě tady, o ty je třeba pečovat, čili nesmíme nechat vzniknout dojem, že jednoduše prostě s tím počítáme a hotovo, že je to automaticky. Čili ti partneři Eh, prostě by taky chtěl mít nějaký vliv na spolurozhodování a tak dále. A tomu se musíme více věnovat, poněvadž eh, třeba partnerství pro mír nebo euroatlantické partnerství z 90. let eh, by jsou de facto ohroženy tím, že bychom mohli mít prostě to partnerství příliš soustředěné, soustředěné na Evropu, čili my nesmíme přijít o tyto vztahy, poněvadž Eh, pak je obnovovat, to by bylo velmi těžké a namahové. Třetí otázka, to jsou normy. Existuje rozdíl mezi NATO a EU, zejména v jedné oblasti. NATO se příliš eh, neangažuje v debatě o normách a standardech eh, mezinárodní bezpečnosti. My spíše jsme taková síla, která reaguje na vzniklé situace. Ale za posledních deset let se hodně tedy sází na eh, dohody o kontrole zbraní, konvence o mezinárodním, mezinárodním eh, soudním tribunálu, mini, eh, preferenční iniciativa a tak dále. Samozřejmě, že pokud chceme mít bezpečnost v 21. století, eh, tak eh, nejenom musíme čekat, odkud přijde útok, ale musíme se snažit utvářet celé to prostředí, zapojit Indii, Čínu a tak dále. Takže eh, prostě tak jde o to zbraně, které my máme a zbraně, které nechceme, aby se dostaly do rukou jiných. Čili tady eh, Evropská unie více funguje podobně jako OSN a Eh, na to je trošku něco jiného. My bychom měli mít takový nějaký komplexnější přístup, máme komplexní přístup, eh, eh, tedy postoj, ale to je fajn, ale to ještě neznamená, že máme stejný přístup. Všichni chtějí být mm, mm, bohatí a musí proto něco udělat, čili my opravdu musíme jaksi eh, na ty synergie mezi mezinárodními organizacemi. No a dále je třeba zajistit to, aby ten systém měl kapacitu řešit širší spektrum misí. Čili experti mají v příštích měsících co dělat určitě. Jinými slovy, na to, podobně jako my všichni, má přece mnoho výzev, má eh, mnoho aktiv a samozřejmě mezi těmi aktivy a mezi výzvami je vždycky určitý nesoulad. No a my potřebujeme systém, který eh, tyto dvě věci přiblíží k sobě. To bude v těch příštích měsících ale letech. Eh, pokud jsem hovořil příliš dlouho, což jsem tady skutečně činil, tak za to se omlouvám. No a teď uvidíme, třeba budete mít otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsem velmi rád, že jsem vám položil určité otázky, protože jste tím mohl na tyto otázky velmi vyčerpávajícím způsobem eh, také zodpovědět a nebudeme muset tady držet tlumočníky zbytečně dlouho. Samozřejmě se mi velmi líbilo vše, co jste říkal o rozvoji vztahu mezi Evropskou unii a na to je mi líto, že někteří kolegové neslyšeli právě to, co jste tady říkal, takový ten naprosto neteologický přístup k této věci a také tedy otázka postoje Francie. Teď samozřejmě nechám slovo kolegům, celá řada z nich se již přihlásila, šest začíná pan Svoboda. Merci, monsieur le président. Děkuji, děkuji vám. Jako vždy jste to všechno velice dobře popsal, bylo to velice vzrušující, co jste říkal. Chtěl bych tomu mít několik připomínek. Za prvé, že by bylo velice dobré, kdybychom měli eh, kontakty a spolupráce s těmi eh, skupinami, které v současné době pracují na nové strategii pro NATO. A možná, že bychom také mohli to zpracovat ve své vlastní zprávě. Ta další otázka je Rusko. Myslím si, že eh, nový eh, generální tajemník byl velice odvážný, eh, když pronášel tento pochopitelně, že pro Rusko Eh, to není snadné. Pro Rusko je často snadnější, když mu říkáme, my vás nechceme a oni pak řeknou, oni nás nechtějí, musíme na to nějak reagovat. Teď máme Obamu, máme Rasmusena a všechny tyto projevy pochopitelně znamenají, že pro ruská eh, pozice není tak snadná. Kdykoliv hovoříme o plánu Medvěděva, Eh, tak mnoho lidí říká, to žádný plán není, to je pouze přání, abychom zahájili dialog. A to si myslím, že je velice důležitá věc. A tím, s tím souvisí moje otázka. Vy jste hovořil o dalším rozšíření NATO, včetně té kritické eh, otázky eh, Gruzie a Ukrajiny. Je to součástí toho dialogu s Ruskou, nebo je to otázka, o které se s Ruskem zatím nehovoří? Protože Eh, pokud by, eh, eh, já si myslím, že by i tato otázka další rozšíření měla být součástí tohoto dialogu. Pan Gala. Děkuji, děkuji. Děkuji za ten, to velice zajímavý, za ten velice zajímavý projev. Já bych se chtěl ehm, soustředit na otázky vztahu mezi NATEM a Evropskou unii. Neměli bychom být ehm, příliš teoretizující, měli bychom být pragmatičtí. Mohl bych také uvést konkrétní příklad, například co se týče té mise do Somálska tak první tam byla Evropská unie, zabývala se těmi problémy, které tam byly a najednou uh, Eh, došlo i k angažovanosti ze strany NATO a já si myslím, že to je případ toho, eh, jak by bylo dobré mít lepší koordinaci, tak aby to nevytvářelo dojem, že vlastně se ty věci odehrávají trošičku paralelně a možná, že s tím souvisí i určitá závist eh, jedné nebo druhé strany. Co se týče těch civilních a vojenských schopností na jedné straně eh, u a Evropské unie eh, eh, ze strany NATO v Afganistánu jsme svědky toho, že se snaží vybudovat určité civilní schopnosti také. Já jsem to tady našel, to odpovídá v podstatě popisu generálního tajemníka Rasmusena, který řekl něco velice zajímavého. Možná, že byste eh, to mohli trošičku interpretovat. On řekl, že existuje obrovský potenciál pro spolupráci mezi NATO a EU, pokud by se nám podařilo koordinovat eh, vojenskou sílu eh, s finančními a civilními schopnostmi Evropské unie takto vnímá generální tajemník eh, to, tu dělbu práce, jak se o tom hovořilo, co se týče tedy toho personálního zajištění a finančních zdrojů. Možná, že bychom to mohli eh, eh, interpretovat i tak, že možná EU e by si mohlo i najmout některé věci od NATO, já nevím, zajímalo by mě, co tím vlastně generální tajemník řekl, možná, že byste nám to mohli nějakým způsobem přiblížit. Děkuji, pan Van Pane Šej, já bych vám chtěl položit následující otázku. Jestliže se podíváte na to, co je zásadní pro NATO, pak si myslím, že skutečně i o to, aby se spojila Kanada, Spojené státy a Evropa, aby měly společnou politickou eh, koncepci, aby také byli schopni eh, pracovat s jedním velením, eh, využívat společných štábů a tak dále. Co se týče těch operací mimo území, otázka je, jestliže se podíváme například na misi v Afganistánu, jestli to máme vnímat jako eh, úspěch nebo jako selhání na to. Nebylo by lepší, kdybychom nepůsobili, nebylo by lepší, když působíme mimo území, že bychom používali z NATO pouze materiálu, jeho postupu a tak dále a měli určitou koalici. Překová ta koalice eh, je pouze napůl úspěšná a příliš mnoho ministrů obrany a také generální sekretář eh, v současné době dělají eh, z Afganistánu vlastně to, co by mělo, jako bylo zásadní. Paní Luzi? Já bych také chtěla poděkovat za podrobné líčení. Vy jste v jednom okamžiku řekl, že koncept eh, civilně vojenské spolupráce eh, v, ze strategickém rozhodování NATO eh, bude hrát v rozhodování NATO poměrně malou roli, na to je spíše vojenská organizace, ale já jsem už četla určité články od třeba bývalého generálního tajemníka NATO, kde se právě hovořilo o tom takzvaném komprehensivním přístupu, komplexním přístupu, a jako o něčem velice významném, významné prvku strategie na to. Já bych tedy si ráda ověřila, eh, jaký je vlastně váš názor, poněvadž se mi zdálo, že je to tak trošku v rozporu, to, co říkáte já to, co tam. Eh, dále k tomu, co jste říkal, že Berlin Plus je restriktivní. Já si myslím, že Eh, naopak tedy to Berlin Plus, že to je spolupráce EU a NATO popsaná velmi konstruktivním způsobem. A že samozřejmě, že eh, se to tedy postupně eh, projeví a projevuje se to také v té společné evropské bezpečnostní obrané politice. Další bod, ten se týká trošku něčeho jiného. A sice je to otázka eh, obnovy institucí. Na to tady mě eh, hovoří o přijetí principu konsensu. To je vlastně konsensus, který se hrával v minulosti velkou roli. A v souvislosti s tím poměrně malé spolu rozhodovací právo těch zemí, které se nepodílejí na misi ale současně s tím eh, z dalšího principu. No a e, také s, vlastně některé země eh, se neúč, neúčastní misí, e, nemají moc velkou rozhodovací pravomoc, ale přitom se finančně podílejí. Eh, takže to z hlediska tedy těch eh, menších členských zemí, jak oni to vlastně vidí, by mě viděl. No a eh, na závěr, myslím si, že je velice hezké, že jste nás takto informoval a byla bych ráda do budoucna, kdyby ten proces strategického plánování na to byl veřejnější, tak abychom my jako Evropský parlament eh, jsme se mohli cítit zapojení do tohoto procesu. Děkuji, paní Lunaček. Děkuji, děkuji také za ten váš velice komplexní přístup eh, Eh, pro mě to bylo skutečně mimořádně zajímavé vyslechnout si eh, to, co jste nám říkal. Já bych se vás chtěla zeptat na dvě věci. Vy jste, eh, ta první věc souvisí s tím, co jste řekl o Afganistánu. Vy jste říkal, že odchod z Afganistánu bude vyžadovat daleko více zdrojů během posledních několik týdnů, během několika posledních měsíců se diskutuje v médiích a hovoří o tom i lidé kolem Obamy a také v některých zemích Evropské unie, že možná bude potřeba skutečně se stáhnout eh, z Afganistánu. A eh, moje otázka je tedy, jestli také na půdě to se diskutuje o tom, že se nedá eh, zvítězit vlastně v Afganistánu a zajímalo mě, jestli existují také Eh, jestli existují lidé, kteří navrhují, že by, eh, se, že by jsme se měli stáhnout z Afganistánu co eh, nejrychleji. A to souvisí také s podporou lidí pro tuto operaci. Já osobně se nedomývám, že by Západ se měl v současné době stáhnout z Afganistánu, ale přesto si myslím, že bychom měli mít určitou diskusi o tom, jaká bude strategie Ehm, další eh, podpory. Já si myslím, že by se to mělo soustředit na eh, možná občanskou podporu, na eh, ekonomickou podporu a podobně. Hovoří se o tom také v NATO. Vy sám jste se zmínil o rozdílech mezi NATO a Evropskou unii. Pochopitelně, že tam je řada rozdílů, možná více než ty, které se zmínil. Já pocházím z neutrální země, to jsou ty neangažované země neutrální, ne, my nejsme, ne, i Rakousko, i Rakouska se zúčastní na partnerství pro mír, ale myslím si, že eh, i tyto země, to znamená neangažované země a neutrální, mají svoji úlohu. A tak, jak můj kolega řekl, že vlastně eh, to, co je zásadní pro NATO, je spojit Evropskou unii a Spojené státy. Já si myslím, že ale je třeba mít na paměti, že i v Evropské unii existují neutrální a neangažované země, které se snaží působit na Evropskou eh, unii v tom smyslu, aby se více angažovala v prevenci konfliktu. A to si myslím, že eh, souvisí také s naší zahraniční politikou, s Lisabonskou strategií. A myslím, že se to soustředí daleko více na ty civilní aspekty. Proto jsem se o tom chtěla také zmínit. Chtěla bych říci, že existují i členské státy Evropské unie, které nejsou členy na to a eh, že mají také svoji roli. Děkuji mnohokrát, pan Galtieri. Anch'io ringrazio il direttore per la sua eccellente introduzione. Ano, děkuji mnohokrát za vynikající úvod, který zde přednesl pan ředitel. Je tady jedna věc, se kterou můžeme naprosto souznít, a to je tedy to, co se týká vývoje vztahu mezi EU a NATO. A myslím si, že parlament bude určitě chtít pokračovat v dialogu, zejména s cílem strategické reformy. Já bych se chtěl podívat na jednu otázku, která se týká této obrany inside a outside castle. Je to otázka také řízených střel, to s tím jistě souvisí, zejména vzhledem k novému plánu americké zprávy. Když se podíváme na ty věci, které zazněly z Moskvy. Je tady určitá možnost zvyšování úlohy NATO a Ruska. Zdá se, že tady přece jenom určité věci byly eh, vymezeny spíše ve prospěch Ameriky a já bych chtěl něco vědět více, zejména o úloze NATO ve vztahu k tomuto plánu. A pak je tady ještě jedna obecnější otázka, která se více týká globální perspektivy. Právě v oblasti jaderné a perspektiva nějakého konce světa v souvislosti s využíváním jaderné energetiky a jaderných zbraní. Chtěl bych mít váš názor týkající se určité souběžné strategie v souvislosti s tou strategií postavenou na řízených střelách. To znamená určitá dohoda eh, uzavřená mezi těmi hlavními mocnostmi a případně nejenom jemi, pokud jde o řízené střely třeba ve eh, střednědlobém eh, doletu. Děkuji, pane předsedo. Nejsem si jist, jak bych měl nejlépe začít. Doposud jsem vás vždy viděl jenom v televizi a většinou to byla jenom velmi krátká vystoupení, takže poprvé jsem měl příležitost vyslechnout si delší a velmi zajímavý projev. Chtěl bych vám tedy položit jednu otázku a vrátit se k tomu, co bylo řečeno na téma Ruska. Říkal jste, že ruská otázka se vrací jako bumerang v našich diskusích a chtěl bych vám sdělit, že já jsem členem většinové strany v Polsku a naše vláda v posledních měsících udělala mnoho věcí pro zlepšení vztahu mezi Polskem a Ruskem, protože víte, že Polsko je často obvinováno z toho, že zaujímá protiruské postoje. Jsme tedy spokojeni, že jsme poněkud vylepšili naše vztahy, nicméně velmi dobře chápeme nezbytnost spolupráce mezi NATO a Ruskem, stejně jako nezbytnost, kterou vyjádřil nedávno prezident Obama, pokud jde o spolupráci mezi Spojenými státy a Ruskem. Přesto bych ale chtěl vědět, zda přesto, že jsme připraveni, že jsme ochotni ke spolupráci s Ruskem. My, jakožto Evropská unie, jakožto NATO, jakožto jednotlivé členské státy. Zda tady přece jenom není ta otázka, zda také Rusko je připraveno a ochotno k takovéto spolupráci, protože tady hovoříme o zemi, která si uchovává podél polských hranic řízené střely, které jsou namířené na Polsko. A nevím, zda víte, že včera skončily rusko-běloruské manévry a tématem bylo pomoc Ruska Bělorusku proti e, útoku polských jednotek, takže Rusové by byli ochotní pomoci Bělorusku za předpokladu, že by je zlí Poláci napadli. Ehm, je tedy země, která připravuje takovéto manévry, skutečně schopna spolupracovat? Děkuji a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Understandable and impressive and ehm, vy jako hlavní plánovač jste nezapomněl eh, na to, že jste kromě toho také hlavně mluvčím, na to, za to vám bych chtěl poděkovat. Vy jste se zmínil o některých velice zajímavých věcech, které souvisejí se e, vztahem k Rusku. E, hovořil jste také o terorismu, o energetických otázkách a co odzbrojení. Myslíte si, že tento odvážný plán, který byl navržen prezidentem Obamou, eh, který obsahuje určité vize o světě bez nukleárních zbraní, je to realistický plán? Je to něco, co se dá realizovat eh, v blízké budoucnosti nebo ne? To je moje první otázka. Druhá, jak všichni víme, když eh, víme, že dochází Eh, pokud dojde k nějakým vztahům eh, nebo rozvoji vztahu mezi Běloruskem a EU, bude to znamenat také ovlivnění vztahu mezi Ruskem a EU. Děkuji. Pan... Ano, děkuji. Dávám slovo panu řediteli. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem, všem poslancům za všechny ty otázky. Eh, pokusím se odpovědět eh, v čase, který nebude delší než ten můj původní projev. Dámy a pánové, nejprve eh, jste se mě zeptali na Berlin Plus a ten komplexní přístup. Možná, že jsem eh, nebyl, to, to neřekl úplně jasně, za což se chci omluvit. Uh, Evropská unie je eh, velice komplexní organizace eh, a na to, na to platí také. A vzhledem k tomu, že eh, jsou nejrůznější prvky v jejich strukturách, vojenské síly, policie, soudci, humanitární programy, otázky související se zprávou a řízením a tak dále, to ale neznamená, Eh, že nejsou schopni eh, všechno dělat sami. Pochopitelně, že musí také spolupracovat, to je naprosto přirozené. Přesto ale si myslím, eh, že jsou schopni využít určitých technik společného přístupu. To ale neplatí o NATO, protože NATO nemá civilní schopnosti. A i když je možná pravda, tím odpovím na jednu otázku, je pravda, že Eh, my máme ty instrukční eh, týmy v Afganistánu, ale to je eh, vnímáno vždycky jako něco, co je přechodné až do té doby, než potom to budeme moci předat například OSN a nebo Afgáncům. To neznamená, že na to by se najednou začalo nějakým trvalým způsobem věnovat civilním otázkám. Jinými slovy, ten komplexní přístup pro NATO souvisí s tím, že chceme nějakým způsobem se napojit na ty další organizace, včetně nevládních organizací a v některých případech dokonce i podnikatelské kruhy. Například eh, zítra generální sekretář bude eh, hovořit eh, s Lloyds, to znamená s pojišťovnou, a bude hovořit o určitých podnikatelských otázkách, které souvisejí s pirátstvím, se zneužíváním kyberprostoru a tak dále. Jinými slovy, úspěch na to stále více závisí nejen na tom, jak je efektivní vojensky při realizaci těchto operací, ale také na jejich schopnosti přesvědčit Evropskou unii, OSN a tak dále, eh, aby eh, věnovali stejnou pozornost Afganistánu a dalším eh, věcem a aby měli dostatečné mise, dostatečné zdroje připravené zasáhnout. Protože když dojde k vaku civilnímu například, tak vidíte, co se stane. Vidíte to v Afganistánu. Existuje celá řada operací, přitom tam nedochází k rekonstrukci. Je tam obrovská deziluze mezi afgánskými občany, eh, protože se nic nehýbe z místa. Čili to jsou věci, které je potřeba vnímat a je také potřeba vnímat tuto, tento základní rozdíl Eh, NATO je eh, součástí určité sítě mezinárodní organizace, musí být schopné nějakým způsobem se do nich napojit a podobně ty organizace musí být schopné napojit se i na NATO. Co se týče Berlínu Plus, já nemám vůbec nic proti eh, programu Berlín, Berlín Plus. Vzniklo to v Berlíně, což je moje velice oblíbené město. Je to perfektní věc, pokud Evropská unie toho skutečně bude využívat. Ale ve skutečnosti platí, že Eh, eh, za deset let eh, evropské politiky zahraniční a bezpečnostní z 20 misí pouze ve dvou misích můžeme hovořit o Berlin plus, to je ta mise v roce 2001 do Makedonie, 2001-2002 potom spolupráce mezi NATEM a Evropskou unii v Bosně, což je věc, která trvá dodnes. Ve skutečnosti to znamená, že ve většině, na většině míst, kde NATO a EU spolupracují, ehm, buď někde na pevnině nebo eh, na moři, pokud se jedná o piráctví, eh, ať už se jedná o Africkou unii, Kosovo, EULEX, eh, KFOR, ale Berlin zkrátka, Berlin plus eh, nefunguje. A já si myslím, že musíme o těchto věcech hovořit, musíme tyto věci koordinovat. Jakým způsobem budeme například zajišťovat ochranu eh, vojáků Julexu, jestliže dojde eh, k nějakým protestům a tak dále. Já si myslím, že je velice dobré, tam, kde to chce e- e- e- Evropská unie využívat, ale myslím si, že Berlin Plus se stal spíše výjimkou než pravidlem, tak jak to bylo původně vnímáno. A tím se vracím k tomu, co říkal Michael, protože Evropská unie si vyvíjí své vlastní schopnosti. Berlin Plus vlastně vycházel z toho, že EU se obrátí na NATO a vypočí se od nich například dopravní prostředky, štáb a tak dále. A že my strany, jako na to, bychom dali EU eh, jaké, jakýsi souhlas s tím, že s tím můžou počítat, ale e, přitom došlo k tomu, že e, Evropská unie má své vlastní e, jednotky, má svůj vlastní Airbus. E, Eh, Teď se snaží eh, si vybudovat své vlastní operační eh, štáb, svůj vlastní operační štáb, jinými slovy. Zdá se, že Evropská unie v současné době nepotřebuje Berlin Plus, dnes, tak jak tomu bylo v polovině 90. let, kdy poprvé vůbec tento nápad vznikl. Čili naše spolupráce musí odpovídat realitě. Nemůžeme to dělat obráceně, to znamená, aby realita odpovídala nějaké teorii. Teď bych se chtěl vrátit k tomu, co říkal Michael. Eh, jeden francouzský velvyslanec eh, v NATO eh, před několika lety řekl, Poslání Evropské unie není, aby se stala nějakou civilní agenturou NATO. A měl pravdu. To, to, tak tomu není. NATO nemůže zkrátka velit Evropské unii nemůže i nakazat, aby podporovala nějaké operace. Ty dvě instituce jsou na sobě vzájemně nezávislé. Přesto ale bychom byli rádi a nebyl bych úplně upřímný, kdybych se tvářil, že tomu tak není. Byli bychom velice rádi, kdybychom alespoň mohli mít určitou strategickou harmonii v oblastech, které považujeme za naprosto zásadní eh, pro obě naše organizace. Eh, jinými slovy, jak je možné, že 22 eh, společných členů NATO a eh, Evropské unie považují Afganistán tak za tak důležitý, že je to naprosto zásadní pro NATO, a tam dávají své vlastní vojáky, ale stejné země nemají pocit stejné priority. Já si vzpomínám, že jsem mluvil s bývalým generálním tajemníkem, eh, s Heferem, když jsme se setkali v Londýně eh, s eh, Tony Blairem. Bylo to před několika lety. Tony Blair byl v té době ještě ministerským předsedou. A já jsem mu řekl, pane ministerský předsedo, hovořil jste někdy na Evropské radě o Afganistánu a Blair řekl ne a e, na to v té době už bylo v Afganistánu několik let. Já vím, že dnes ta situace je úplně jiná. Jsme velice vděční švédskému předsednictví za to, že se právě snaží toto změnit a vypracovat určitou afgánskou e, strategii a e, soustředit se i na tuto otázku. Je to na EU, nemůžeme vám něco nařizovat ze strany na no to pochopitelně, ale tam, kde budou vždycky Eh, budou existovat vždycky eh, mise na to, kde eh, na to si postačí sám. Samo budeme mít ale také mise Evropské unie, kdy si Evropská unie stačí sama, ale pak máme také společné zájmy, společné mise. Balkán to je typický příklad. Tady přece na to a Evropská unie mají úplně stejný zájem Máme tady paralelní a doplňující se procesy. A když se podíváme na další oblasti, které jsou také zásadní pro naši bezpečnost, kdy, kdybychom selhali, tak by Evropa, podobně jako Kanada a Amerika, byly ohroženy, tak tam si myslím, že je potřeba hovořit o více strategických spojenectvích. V žádném případě ale to Eh, neznamená, že by Evropská unie nemohla sehrávat svoji roli. Eh, Evropská unie má své zdroje, má své eh, cíle. My například nemáme ty civilní programy, nesoustředíme se na nějaké věci související s reformou policie a tak dále. Čili jestliže potřebujeme něco takového, tak potom se nestydíme za to, že používáme i zdroje EU. Co se týče toho, jestli bychom měli hovořit s, Rusy, s Ruskem o, o Ukrajině a o Gruzii. Proč ne? My nemáme co schovávat před nimi. My kdykoliv to bude nutné, tak velice rádi vysvětlíme Rusku, proč se domníváme, že tyto země mají legitimní právo eh, chtít se stát eh, členy eh, NATO, to je základní princip. Eh, a myslíme si, že by to neznamenalo žádné ohrožení eh, Ruska. A také se snažíme pochopit, proč všechno vnímá Ruska, eh, proč Rusko vždycky vnímá další rozšíření na to jako své ohrožení, což pochopitelně neznamená, že by do, tyto země, do těchto zemí měli umístit rovnou nějaké zbraně nebo tak, ale Pochopitelně musíme být upřímní, musíme být upřímní také eh, k ukrajinským a ke gruzinským eh, přátelům. Jinými slovy, oni nesmí mít pocit, že něco děláme za jejich zády, protože všechny státy jsou si v tomto smyslu rovné. Co se týče eh, těch civilních finančních zdrojů, tomu jsem se již věnoval, co je vlastně to zásadní pro NATO, ta koalice všech těch, kteří jsou ochotni na, v Oxfordu byl takový nápis, který zněl ad hocery is a mockery a to znamená, že když se dělají věci jenom ad hoc, tak v podstatě to je jakési zesměšňování. Já eh, jsem se již zmínil o Austrálii, o Novém Zélandu a tak dále. Proč eh, spolupráci s NATO? Ne proto, že by to byla koalice těch ochotných. Eh, není to proto, jsou to dobří plánovači, vědí, že další země Evropské unie například jim dají k dispozici svou zdravotní techniku, dají jim bezpečnostní techniku a tak dále. Vědí, že mají také místo u stolu. Vědí také, že budou přizváni k tomu, aby se zúčastnili plánování. Neexistují daně bez bez eh, zastoupení jak eh, se říkalo v americké revoluci. Čili tady, eh, se, tady jde o zvýšení vlastně úrovně důvěry různých partnerů. Můžeme budovat koalici ochotných, ale taková koalice by byla méně stabilní než vlastní aliance. Myslím si, že nemůžeme hovořit o tom, že by tyto dvě, tyto, organizace měly stejnou úroveň zodpovědnosti. Já bych nechtěl tady tak daleko, abych řekl, že kdyby jsme selhali v Afganistánu, takže by to byl konec NATO, ale to není otázka institucionální. Tady můžeme hovořit také o tom, jak by to, jak by to poškodilo různým institucím. Myslím si, že Eh, se jedná o daleko eh, závažnější věci než poškození nějaké instituce. Já si myslím, že eh, potřebujeme na to nejen proto, aby řešilo situaci v Afganistánu, ale potřebujeme na to, které musí řešit i další výzvy. Myslím si, že hlavní výzva pro NATO v současné době je ta, že mise v Afganistánu je mimořádně náročná Eh, pochopitelně, že věnujeme Afganistanu obrovské množství času a pozornosti, ale přesto musíme mít také dostatečný prostor na to, abychom měli diplomatické a politické konzultace eh, o věcech, které představují další obrovské eh, bezpečnostní výzvy. Úloha s malých zemí, já si myslím, že malým zemím se vrato líbí to, že mají hlas, hlas, který by neměli vůči třeba Spojeným státům, kdyby byli samotně. myslím si, že stejný půvab pro tyto malé země má i Evropská unie eh, v podstatě to eh, zvyšuje relativní eh, zastoupení těch malých. Ty velké země budou velké, i když nebudou zastoupeny v nějaké instituci, i když ta instituce jim může dávat nějakou legitimnost, i když u těch malých států to je trošku jinak. Tam jde o to, že až v dané organizaci, v dané instituci se stávají silnějšími. Uh, mají potom větší eh, slovo, ale myslím si, že pro aliance je nejdůležitější si uvědomit, že musíme rozlišovat mezi misemi a povinnostmi podle článku 5 a potom těmi dobrovolnými misemi, to znamená ty, které nespadají pod článek 5. Jinými slovy, nikdo nikoho nenutí, aby se zúčastnil operací eh, v Afganistánu, protože to není článek 5. Ale čím víc si uvědomujeme, že i tyto eh, operace, které nespadají pod článek 5, eh, jsou naprosto zásadní. Eh, sem patří i různé humanitární eh, otázky, ale myslím si, že se jedná tady o zajištění bezpečnosti. Robert Gates říká, že eh, jsou tady dvě složky, ta, která je ochotná a schopná, ta, která je neochotná a neschopná. Myslím si, že princip solidarity při těch operacích, které nespadají pod článek 5, eh, by měl být stejný jako ty operace, které spadají pod článek 5. Um, ehm, já bych chtěl teď uvést příklad té další otázce v roce 2006 v Kašmíru došlo k zemětřesení, všichni si na to vzpomínáte. E, sešli jsme se na to a rozhodli jsme se, že budeme reagovat na situaci v Kašmíru. That's NATO, but that cost us 25 million euros. Uh. Aha. Takže e, v podstatě jde o to, že platí ti, kteří se tam angažují a na to potom Eh, možná, že eh, jste byli na řadě, když eh, jsme zahájili tu misi, bylo řečeno, dělá se to tak, má se to tak dělat, to je potom ruská ruleta. Já si myslím, že jestliže budete dobrovolní, tak potom se stane, že budete potrestáni finančně. Eh, zatímco když se nezúčastníte, tak za to nikdo od vás nebude chtít, abyste platili jakousi daň. Eh, myslím si, že budete mít společné finanční eh, financování, tak potom nikdo, pokud budete vědět, že za vás vždycky někdo zaplatí, tak se to neprojeví v vašem obraném rozpočtu. Ale já si myslím, že ty mise, o kterých rozhoduje kolektivně celé NATO, kde ty implementující země něco takového nemohli předpokládat. Kdo si dovede dopředu představit, že dojde k zemětřesení nebo k hurikánu nebo povodně, tak proto pro tyto solidární akce bychom měli mít nějaký společný rozpočet. To si myslím, že je naprosto v pořádku, protože jinak je tady určité nebezpečí, že země eh, nebudou vůbec přispívat eh, našim bitevním jednotkám eh, můžeme vyhrát v Afganistánu. Já si myslím, že tady s tím nesouvisí žádná eh, osudovost, vlastně neexistuje žádná historická doktrina, která by tvrdila, že eh, zatímco jiným zemím se to nepodařilo, tak na to eh, neuspěje ani v budoucnosti. Afgánci chtějí, abychom tam byli. Nikdo v Afganistánu, alespoň s kým já jsem mluvil, nechce, aby Taliban se vrátil. Uh, Ehm, průzkum veřejného mínění to dokazuje naprosto jasně, ale Afgánci začínají být netrpěliví, mají nedostatek zdrojů, je tam nedostatečná organizace a tak dále. Co se týče eh, průzkumu veřejného mínění, veřejné mínění chce určité světlo na konci tunelu. Jinými slovy, potřebujeme mít dlouhodobé plánování, musíme mít určitě eh, ta měřítka, která řeknou, že skutečně došlo k eh, pokroku tak abychom nakonec byli schopni afganizovat tuto misi. Myslím si, že to je to, co naše veřejnost chce. Nechce, abychom se stáhli hned teď, ale chce, abychom jim předložili určitý plán, který bude mít to světlo na konci tunelu. Myslím si, že upřímně řečeno zatím jsme nic takového moc nedělali. Ve většině zemí, kde vlády začaly být eh, aktivní, co se týče komunikace raison d'être afgánské mise, tak tam okamžitě eh, podpora veřejnosti eh, jde nahoru. A já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že veřejnost chce být informována. Otázka, jaká je role neza, neutrálních zemí a neangažovaných zemí, já si myslím, že existují nejrůznější mise. Nejsou to pouze bojové Eh, mise, existují tam například školicí mise a tak dále a myslím si, že existuje celá řada zemí, jako například Finsko, Švédsko a eh, Rakousko, to jsou země, které mají obrovské zkušenosti s, eh, s misemi na peacekeepingovými, například Švýcarsko není ani v, ani v NATO, ani a jsou schopni organizovat semináře o vojenském právu, o odzbrojení, o minách vlastně ze Ženevy se stal jakýsi, jakési hlavní město eh, vojenských školení a tak dále. Čili já si myslím, že i ty neangažované a neutrální země jsou schopny svou roli sehrát. Co se týče protizdušné obrany, pokud budeme úspěšní při Eh, eh, boji s, s dalším šířením nukleárních zbran ve vztahu k Iránu a dalším zemím. Myslím si, že přesto bude víc zemí, které budou mít balistické, balistickou techniku, ať už konvenční nebo biologickou nebo chemickou. Ehm, myslím si, že Evropa během příštích několika desetiletí Eh, se eh, stane eh, vlastně cílem zemí, které budou mít balistické rakety, ty dvoustupňové nebo třístupňové. Myslím si, že v současné době Spojené státy a Rusko se snaží nějakým způsobem zhodnotit smlouvu týkající se těchto zbraní, ale myslím si, že je velice obezřelé, eh, když se eh, Kanada, Spojené státy a další země zabývají těmto otázkami. Eh, Obama si myslí, že bychom měli prioritu věnovat hlavně těm existujícím technologiím krátko na, na krátkou vzdálenost, to znamená ty rakety na krátkou vzdálenost. To souvisí hlavně s vývojem a výzkumem. Ehm, myslím, že musíme se věnovat i otázkám těch eh, raket z dlouhého doletu. Ehm, Rusko, jak všichni víme, uvítalo eh, rozhodnutí eh, vlády Spojených států neumístit rakety a rada do České republiky a do Polska, to je e, trošičku e, taková věc, která souvisí s rovnováhou, tak jak známe ze studené války. Souvisí to s globální proliferací, s globálním šířením. Já bych byl rád, kdybychom využili této příležitosti, tak jak to řekl generální sekretář, vy jste se o tom zmínil, e, řekl ve svém projevu, Eh, chtěli bychom mít s Ruskem eh, společný postoj, chtěli bychom říci, že hrozba nepřichází ze Spojených států nebo z NATO, že tato hrozba je také namířena proti Rusku, že přichází jinut a že e, bychom to neměli vnímat jako nějakou, e, nějaký ústupek, ale měli bychom to vnímat jako možnost soustředit se společnými silami proti těmto hrozbám po New Yorku a po setkání prezidenta Obamy s Medvěděvem. Teď uvidíme, jestli e, Rusko bude ochotné podporovat i Evropskou unii, například ve snaze donutit Irán, aby bylo transparentnější ve svých činnostech. Co se týče toho světa bez nukleárních zbraní, myslím si, že prezident Obama před, předložil určitou vizi a asi eh, nemyslím, že bychom mohli neustále zdůrazňovat nukleární sílu jako součást bezpečnostní politiky. Eh, Mohamed El Baradaj z, z, atom, z, z agentury pro atomovou energii ehm, se soustředit na tu otázku šíření. Já si myslím, že musíme být ale konsistentní. Myslím si, že prezident Obama zcela jasně řekl, že svět bez nukleárních zbraní je něco, co bude trvat ještě hodně dlouho, že do té doby musíme nejprve zajistit jiné věci. Musíme mít eh, bezpečnosti, eh, bezpečnostní smlouvu o nešíření, eh, budeme potřebovat celou řadu dalších prvků, které předtím, než bychom mohli Eh, počítat s tím, že například Spojené státy se vzdají všech svých nukleárních eh, schopností. Je to otázka bezpečnosti, je to otázka důvěry, je to otázka eh, je to další otázky, předtím, než tyto zbraně budou mít menší a menší význam. Je to velice dobrá otázka, ale já nejsem schopen na tu otázku odpovědět. To je ta otázka, jak do toho všeho bude vstupovat do této rovnice NATO a kdy. Jestli je Rusko ochotné s námi spolupracovat, já si myslím, že jediná odpověď na to je, my musíme být ochotni spolupracovat s ním. Co se týče vztahu mezi NATO a Běloruskem, my máme vztahy s Běloruskem, hovoříme s nimi. Bělorusko v poslední době také ukázalo určitou ochotu ehm, e, týkající se určité inkorporace NATO je to v podstatě první místo na cestě do Afganistánu, jakoby, jestliže se podívám na to, jakým způsobem se dostaneme přes Rusko do střední eh, Asie. Jestliže Bělorusko by sdílelo naše hodnoty, tak pochopitelně by bylo daleko snažší s nimi spolupracovat a e, existují určité známky, že Bělorusko by chtělo mít e, vztahy s NATO a my to zcela určitě rádi e, na to přistoupíme. Nevím, jestli jsem odpověděl na všechno a doufám, že ano. Myslím, že to byla velmi úplná odpověď. Ještě další otázky bych chtěl někdo položit z kolegů. Děkuji vám tedy mnohokrát za vaši návštěvu, děkuji za toto vystoupení, za odpovědi i otázky. Doufám, že budeme mít příležitost se brzy setkat a že budeme moci pokračovat v dialogu. Ano, děkuji za vaše vlídné přijetí. La réunion euh, est terminée pour aujourd'hui. Tímto tedy je skončeno naše jednání. Budeme pokračovat s koordinátory, pokud s tím souhlasíte.